Drazí kolegové, zaujměte vaše místa, máme už spoždění. Skončili jsme později a začneme později. Bien, euh, Pan předseda Albertini a já sám Máme to potěšení, že zde máme pana velislance se zvláštního zástupce Evropské unie a vedoucího delegace EU v Afganistánu od března 2010. Je to první osobnost po vstupu Lizabonské smlouvy eh, platnost, která využívá vlastně jakési dvojí funkce. A z toto důvodu to souvisí s mnoha důležitými body, o kterých jsme dnes dopoledne hovořili ohledně SBOP po Lisabonu. Samozřejmě, že Afganistán je takovým paradoxním dějištěm z hlediska našich zájmů, protože na jedné straně máme členské státy nebo většinu členských států EU, které jsou vojensky velmi angažováni, ale mimo misi SBOP v rámci eh, NATO jsou naše členské státy v Afganistánu. A vedle toho máme malou misi SBOP, EUPOL, která je zaměřena na vzdělávání afgánské policie. Ale eh, samozřejmě že aktivita EU, jak se jde za rámec SBOP, EU eh, e poskytuje humanitární pomoc, finanční pomoc a samozřejmě EU přijala strategii, která se týká Afganistánu a Pakistánu, která je velice ambiciozní. A náš velvyslanec bude hovořit o uplatňování této strategie a já mu hned předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů, vážený pane předsedo Albertini. Jsem velice rád, že jsem zde zpět v Evropském parlamentu ve funkci šéfa delegace a zvláštního zástupce EU v Afghánistánu. A jsem rád, že e, zde mohu pohovořit o výzvách, e, kterým čelí SBOP v Afghánistánu po Lisabonské smlouvě. Došlo k mnohému od okamžiku, kdy jsem měl první proslov před zahraničním výborem v březnu, jak na politické scéně v Afghánistánu, kde došlo ke třem zásadním událostem, kábulské konferenci, volbám eh, a dalším událostem, které vydláždily cestu pro větší afgánské stotožnění se se svou situací. A také došlo ke změnám v EU, protože byla přijata Lisabonská smlouva, která posílila SBOP přímo na místě. Po mém příjezdu do Kábulu eh, delegace se sjednotila se tedy zvláštním eh, zastoupením a jsme teď tedy jeden úřad. A moje delegace, tedy delegace pod mým vedením, eh, teď převzala odpovědnost bývalých rotujících předsednictví v Afghánistánu, čili já zastupuji, koordinuji a vyjednávám jménem Evropské unie v Afghánistánu se svými partnery. Uh, Šéfové misí členských států se se mnou setkávají, setkávají se s misí EU pravidelně, abychom vyhodnotili situaci na místě, abychom vysílali politický signál a koordinovali různé rozvojové projekty tak, aby evropská přítomnost byla soudržnější a vlivnější. Mým úkolem je potom předat toto poselství dále v Afghánistánu, jak afgánským lídrům, tak zástupcům mezinárodního společenství. Tímto pokračujeme v implementaci akčního plánu EU a zajišťujeme synergie mezi zahraniční politikou, rozvojem a bezpečnostní politikou v Afghánistánu. Bezpečnost evropských občanů a mezinárodního společenství je přímo vázána na bezpečnost a stabilitu v Afghánistánu. Je jasné, že pouze společným úsilím celého mezinárodního společenství a mezinárodních organizací a stejně tak dalších aktérů, kteří fungují přímo na místě, můžeme přispět k vyřešení globálních a regionálních hrozeb, které eh, existují v Afghánistánu. Je to terorismus, militantní extremismus, nelegální drogy a přeshraniční zločin. Já e, mám, pracuji v duchu týmové spolupráce se zvláštními zástupci, se Stefanem Demisturou, také se, s civilním zástupcem to Markem Servelem a dalšími. Všichni jsme v velmi úzkém kontaktu, také s generálem Petrem, a e, s americkým velvyslancem a dalšími mezinárodními zástupci v Afghánistánu. Zatímco naše mandáty jsou samozřejmě odlišné, přesto pracujeme jako tým a máme stejný cíl – Náš společný cíl je mít stabilnější Afghánistán, který by do třech nebo pěti let měl být ještě stabilnější, už došlo k určitému vývoji tak, abychom předali odpovědnost samotným Afgáncům, abychom zajistili dlouhodobý eh, vývoj a diverzifikaci ekonomiky eh, od tedy zisku z drog. Snažíme se o to, aby byla země stabilnější, aby tam byly státní struktury, které zajistí základní potřeby v celé zemi. Strategie NATO ISEF a afgánských bezpečnostních sil je e, obnovovat budovadny. E, máme naši vlastní misi EUPOL, která e, se snaží vybudovat civilní policii a podporovat právní stát. Ale to je samozřejmě pouze jediná, jedna část evropského zapojení v Afghánistánu, tak abychom posílovali kapacity afgánské vlády. Snažíme se přispět k afgánské policii, k nákladům a chceme také dosáhnout reformy justice. Kromě justice a policie Evropská unie také hrála a hraje důležitou úlohu na politické úrovni v Afghánistánu jako celá Evropská unie, tím myslím komise a členské státy společně, bylo vynaloženo více než 8 miliard euro na spolupráci s Afghánistánem od roku 2002. Všichni společně přispíváme více než jednou miliardou každý rok na různé projekty v Afghánistánu. Máme zde podporu z našeho evropského rozpočtu, kde se zaměřujeme zejména na eh, eh, venkovský rozvoj zemědělství, právní stát, zprávu a řízení a také zdravotnictví. Kromě toho dbáme na podporu eh, lidských práv a práv žen. Většina naší podpory směřuje občanským organizacím, eh, s nimi jsme v úzkém kontaktu. Nedávno například jsme podpořili z nástroje stability eh, síť evropsk- eh, pardon, afgánských žen, tak aby byla dodržována rezoluce OSN 3025 o úloze žen v konfliktech a v těchto procesech. My v Evropské unii také se zastáváme regionální spolupráce a sehrali jsme velmi aktivní úlohu v RECA, což je Regional Economic Cooperation. Conference ohledně Afghánistánu. Snažíme se zejména eh, umožnit obchod, integrovanou správu hranic Afghánistánu a jeho sousedů. Pomáhali jsme také zavést regionální centrum spolupráce v rámci Ministerstva zahraničí Afghánistánu. Spolufinancováním eh, projektu OSN ODC Evropská unie eh, přispívá ke kontrole prekursorů drog a poskytuje dodatečné zdroje Eh, vládním složkám boje proti drogám. Snažíme se také posilovat eh, regionální spolupráci podporou policejních sil. Také značně podporujeme zemědělství a venkovský rozvoj. A tímto velice praktickým způsobem podporujeme zemědělce tak, aby měli dlouhodobou alternativu k pěstování máku. Makovic na drogy. Také se snažíme využívat dalších fondů, Integration Trust Fund například, ti, kteří jsou způsobili, ale musí respektovat ústavu, nesmí používat násilí, nesmí být žádné vazby na terorismus a musí eh, se zavázat k tomu, že budou budovat eh, Eh, mírumilovný Afghánistán. Jak víte, na to teď pracuje na přechodném plánu. Pan Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník na to eh, zde také vystoupí za okamžik. Evropská unie eh, dává na to ICEFu podporu, jednak skrze členské státy a také skrze delegace v Kábulu. Můžeme zahrát důležitou úlohu při podpoře tohoto přechodu, jakmile bude zacházet napřík, za, začínat například skrze EUPOL, tím, že budeme zabezpečovat některé provincie v tomto přechodném období. Vážení poslanci, Afghánistán je místem plných výzev. Máme tady vývoj narušený 30 lety konfliktu, je tam veliká negramotnost, eh, málo kapacit, různé zájmy sousedů této země, plus velice komplikovaná bezpečnostní situace. Navzdory těmto výzvám, jak také řekla Lady Ashton na kabuské konferenci, dělá EU to, co slíbila. Snažíme se sladit naši pomoc s prioritami Kábulu, snažíme se zvětšit naši pomoc souladu s naším akčním plánem a Evropská komise a také některé členské státy už podnikly konkrétní kroky. Rok 2010 Eh, je ilustra, ilustrací větším nadšením kábulského vedení pro eh, převzetí svého dílu odpovědnosti za účelem stabilizace této země s podporou mezinárodního společenství. Jak bylo zmíněno na začátku června, mírová žurka zprostředkovala poselství smíření a tvorby míru v Afghánistánu. Bylo tam mnoho, mnoho desítek zástupců z celého Afghánistánu, kteří sestavili cestovní mapu směrem k míru a smíření. Evropská unie také financovala logistické přípravy příprav na tuto mírovou žirgu a cílem byla podpora demokracie a lidských práv. To nám poskytlo velice důležitou platformu pro to vést dialog s vládou, tak abychom měli otevřený a inkluzivní dialog o procesu smíření poprvé v historii Afghánistánu a také s naší podporou 300 žen bylo zastoupeno na této mezinárodní mírové e, žirdze. To bylo také e, kvitováno s povděkem mezinárodními a ženskými organizacemi a doufám, že si tak afgánská společnost lépe bude uvědomovat úlohu žen. Toto mírová žirka také schválila radu, mírovou radu, která ještě nebyla formálně zřízena, protože se ještě vyjednává s opozicí. Kábulská konference 27. znamená důležitý milník na cestě Afghánistánu k lepšímu vedení země. Velké mezinárodní shromaždění 80 delegací, což bylo poprvé v Afghánistánu od roku 74, proběhlo 27. naprosto bez problémů. Konference také se nedostala do tzv. pledging trap eh, a nenarušovala také afgánskou suverénnost a vlastní odpovědnost kábulské vlády. Před kábulskou konferencí Evropská unie sehrála klíčovou úlohu při zajištění toho, aby závazky z londýnské konference o dobré zprávě a řízení byly také opravdu řešeny kábulskou vládou. Nyní je na nejvíc důležité, aby Evropská unie a mezinárodní společenství udrželi tento tlak a pomohli vládě zhmotnit závazky dobré vlády a řízení. Bez silných protikorupčních opatření a administrativních kapacit nebude možné zajistit dlouhodobý sociální a hospodářský vývoj. Zatímco víme, že afgánská strana se sama teď více snaží, snaží se sama převzít větší část vedení a řízení, přesto je zde velký nedostatek administrativních kapacit. Oni nemůžou toto své vedení přesně realizovat mnoho desítek let konfliktů znamenalo, že je zde velice malá skupina e, dostatečně kvalifikovaných Afgánců, kteří na sebe mohou vzít tuto obrovskou zodpovědnost za stabilizaci a rekonstrukci celé země. Jsou zde stále zásadní problémy pro e, participativní e, vládu, jsou zde strukturální problémy v civilní službě, jsou zde problémy mezi tedy národní úrovní a provinciemi, je zde korupce, nedostatek nedostatek kapacit soudů, nedostatek pravidel pro používání veřejných peněz a tak dále. E, toto je také uvedeno v Evropském akčním plánu. Evropská unie zaměří své úsilí na budování kapacit, jak na centrální, tak na regionálnější úrovni. To bude vyžadovat politický závazek kabulského vedení, aby tam byla široká politika, strukturální reformy ve veřejné správě, včetně tedy státní správy. Na žádost afgánských lídrů jsem začal proskoumávat možnosti společné evropské podpory pro výcvik a školení eh, afgánské státní zprávy. Eh, mohlo by se zřídit například střediska, regionální střediska eh, školení a vzdělávání. Musíme také podpořit všechny nové úředníky, musíme jim pomoci, aby stanovili priority reformy justice. Jak asi víte, 18. září proběhly první skutečně afgánské volby od pádu Talibánu v roce 2001. Zatím je příliš brzy říci cokoliv definitivního o výsledcích těchto voleb, nicméně v zásadě jsou vnímány jako důležitý a viditelný eh, krok eh, afgánské suverenity. Ty volby probíhaly za velmi obtížných okolností. A uspořádání voleb za takovýchto okolností je úspěchem už samo o sobě. Já sám jsem navštívil eh, některé hlasovací místnosti v Kábulu a musím říci, že to na mě udělalo obrovský dojem. Jako odvahu mají místní lidé, chtějí naplnit svá demokratická práva navzdory obtížné bezpečnostní situaci, navzdory zastrašování a rizikům. Ehm, asi 4,3 milionu hlasů v těch volbách září, v září, což představuje asi 30 až 40 elektorátu bylo tedy odevzdáno. V porovnání s předchozími volbami jsme zaznamenali také lepší organizaci a administrativu IEC, což umožnilo také umožň, oznámit seznam hlasovacích místností měsíc předem, což je obrovský pokrok v porovnání s rokem 2009, kde hlasovací místnosti byly oznámeny pouze dva dny před volbami. Také jsem zaznamenal transparentnější, nezávislejší a lepší procesy rozhodování ze strany IEC před volbami. Odolali eh, rozhodnutí eh, otevřít další hlasovací centra, i když tam byl určitý tlak, otevřít zhruba 500 dalších hlasovacích místností. Také se více voleb jako kandidátů účastnili ženy a mladiství. Téměř 400 žen kandidátek eh, kandidovalo v těchto volbách a my chceme podporovat úlohu žen v tomto procesu. Nicméně sice volby už proběhly, nebo ten volební den už je za námi, všechno proběhlo také hladce díky přípravám IEC, ale také díky podpoře mezinárodního společenství, zejména OSN a díky technické eh, pozici UNDP. A také eh, ISAF e a mezinárodní jednotky podporovaly místní bezpečnostní situaci, ale nyní jsme v kritické situaci, kdy je nutné tedy něco udělat s výsledky, které byly prezentovány, výsledky voleb. Tento proces bude ještě pokračovat a představuje mnohé politické a technické výzvy. Přes eh, víkend IEC už pomalu prezentuje předběžné výsledky z provincií během země. Samozřejmě docházelo k podvodům, těžko říci ke kolika do jaké míry, ale určitě k tomu došlo. Ale důvěryhodnost IEC a předvolební eh, komise je nyní eh, předmětem takového testu. Uvidíme, jestli obstojí a uvidíme, jestli pozitivní vývoj z období před volbami bude pokračovat. Také musíme i nadále podporovat IEC a ECC v úsilí řešit další problémy. Evropské unii velice záleží na tom, aby dále podporovala tento proces a aby diskutovala se zúčastněnými stranami o volební reformě, která je tak důležitá. Ovšem, v konečném důsledku kritéria úspěchu voleb nejsou záležitosti toho, co my v mezinárodním společenství považujeme za spravedlivé a dobré, ale jde o to, jestli Afgánci sami budou považovat volby za důvěryhodné a transparentní. A zda tedy výsledek voleb pro ně bude akceptovatelný. Podle mého názoru tyto volby jsou takovým manifestem vůle Afgánců spolu vytvářet budoucnost své země a jsou také připomenutím tím, proč i my jsme přítomní v Afghánistánu, abychom zajistili stabilní a mírový Afghánistán, který zajistí dlouhodobý rozvoj a prosperitu Afgánců. Od roku 2007 policejní mise v Afghánistánu přispěla ke stabilizaci Afghánistánu. Máme zde z 23 členských států 270 zástupců EUPOLu, kteří přispívají e, k policejní situaci. Snažíme se přenést více odpovědnosti na samotné Afgánce v souladu e, s mezinárodními pravidly. Mým mandátem je e, poskytovat politické vedení EUPOLu. Já navštěvuji mise EUPOLu v provinciích, hovořím o tom s afgánskými lídry i mezinárodními partnery o aktivitách EUPOLu. A tímto úzce spolupracuji s, s Juko Savlajnenem, novým šéfem EUPOLu, tak jak jsem spolupracoval s předchozími uh, vedoucími. Nyní jsem zde, abych vám mm, prezentoval některé myšlenky ohledně toho, jakým způsobem zefektivnit eh, misi, eh, kterou máme v eh, Afghánistánu. Víte, že EUPOL má šest strategických cílů, které reflektují kapacity EUPOLu a jsou tedy zasazeny do proveditelného rámce. Za prvé policejní kontrola komunikace, za druhé eh, policejní činnost na základě spravodajské činnosti, za třetí eh, kriminální vyšetřování na eh, příslušném ministerstvu, dále boj proti korupci, dále spolupráce mezi justicí a policií a konečně zřídit také oddělení pro lidská práva na příslušném ministerstvu. My tady máme těchto šest cílů skrze náš program, naši podporu v posledních dvou letech, asi 125 různých různých školících programů bylo vyvinuto a školení bylo poskytnuto více než 11 tisícům policistů. Kromě toho EUPOL rozvinul více než 260 eh, politických plánů pro výcvik policistů, které představují dobrý rámec pro další proces reformy policie. EUPOL dohlížel nad implementací a použitím těchto plánů a politik. EUPOL buduje kapacity law enforcement v Afghánistánu, boje proti korupci, men, eh, poskytuje vlastně mentoring na příslušném oddělení, které bojí proti korupci spolu s MOI a mezinárodní policií. Ovšem, je třeba si uvědomit, jak je větší, širší obrázek a uvědomit si, že je to výcviková mise NATO, které v posledních dvou letech se staly tím hlavním, hlavním hráčem reformy policie a hrají vůdčí úlohu při výcviku a mentorování na ministerstvu vnitra. Eh, Mise Intimy se může totiž spolehnout na zdroje všech členských států NATO a může také využívat eh, další smluvní partnery to, aby poskytovala tento základní výcvik. Eh, Mise Intimy má určitý operativní rozpočet více než 9,5 miliard amerických dolarů, zatímco náš rozpočet je pouze 58 milionů euro. Takže, co dál? I když zde je dobrá spolupráce s NTMA na úrovni Kábulu, EUPOL je v ohrožení toho, že se dostane stále více na okraj v reformě policie, pokud si nestanovíme správné priority. Je zde určitá představa, jak ve členských státech, tak v Afghánistánu, že aktivity EUPOLu nejsou dostatečně zacílené a že tato mise musí přinést matatelnější výsledky. Abychom dosáhli těchto výsledků, EUPOL se musí zaměřit na konkrétnější aktivity, musí vybrat pouze ty oblasti, kde opravdu poskytne přidanou hodnotu. Hlavní prioritou musí být budování kapacit pro civilní policejní komponent, kde EUPOL musí konečně být plně zapojen do civilní policie a výcviku a tam právě EUPOL hra, hraje velice důležitou úlohu. Abychom toho dosáhli, musíme EUPOLu dát operativní finance, aby mohlo provádět svoji činnost efektivněji a na širší bázi. Kromě toho jsou zde bilaterální iniciativy, ale kromě nich vlastně EUPOL neměl vlastně fondy na to, jak eh, zavádět výcvikové programy. Je zde uh, na rok 2010 eh, půl milionu euro a to je rozpočet, který prostě nebude stačit. Proto Evropská delegace ve spolupráci s Eupolem poskytne financování ve výši 50 milionů euro skrze nástroj pro stability EK pro uh, vybudování um, vlastně výcvikového centra, na kterým bude dohlížet EUPOL. A EUPOL se tím, to, tím pádem poprvé dostane do pozice, kdy může nezávisle implementovat svůj vlastní výcvikový program pro policii. V současné době Evropská komise proskoumává možnosti, jestli je možné dále finančně podpořit civilní školení eh, skrze nástroj pro spolupráci. Kromě této podpory EUPOL musí dostat větší podporu od členských států, pokud jde o vyslané, vyslané pracovníky, aby bylo možné lépe eh, budovat kapacity, zejména pokud jde o spolupráci policie a justice. Musíme nalézt cesty, jak překonat nedostatek vyslaného personálu na EUPOL. Máme tedy přímé smlouvy, kterými se snažíme nahrazovat chybějící policisty, ale pokud eh, EUPOL dostane větší eh, pravomoci, bude v situaci, kdy bude moci hrát vůči vůči úlohu při rozvíjení sektoru civilní policie a také zviditelní eh, Evropskou unii eh, protože to je zase pro nás největší mise SBOP do posud. Dámy a pánové, Evropská unie má zdroje na to, aby se zaměřovala na několik klíčových eh, priorit v Afghánistánu. Měli bychom zvýšit naši přítomnost Měli bychom více prezentovat naše názory. Musíme to prezentovat jako určitou hodnotu, zatímco náš vojenský eh, příspěvek se asi bude do budoucna zmenšovat. Ale další rozvoj, jak všichni víte, je vázan na bezpečnost a nejdůležitějším testem vojenské strategie eh, to je něco, co přichází právě teď ty volby nejsou pouze důležitým milníkem, na který by se mělo zapomenout. Měli bychom podporovat nový parlament v tom, aby hrál svoji úlohu jako kontrolní orgán pro afgánskou eh, Eh, exekutivu. A já se těším na spolupráci s EP v tomto ohledu. Bude to dlouhodobý projekt a bude eh, vyžadovat určitou stabilitu moci. A teď můžeme udělat několik věcí. Například pok- eh, povzbuzovat dodržování lidských práv, nasměrování naší pomoci na konkrétní programy, maximálně pomáhat k rozvíjení regionální spolupráce a také spolupráce se všemi sousedními zeměmi. Naše politické a bezpečnostní zapojení obsahuje všechny tyto prvky a my budeme nadále spolupracovat s Afgánci a mezinárodními partnery, zejména s NATEM, s OSN, s USA a s dalšími na tom, abychom dosahovali těchto cílů v letech, které jsou před námi. Děkuji. Děkuji. Teď se přihlásilo několik poslanců. Připomínám našim kolegům z národních parlamentů, že se mohou účastnit rozpravy. Přihlaste se, prosím. A my vám od předsednického stolu přidělíme řečnickou dobu. Vzhledem k tomu, že máme omezený čas a vzhledem k tomu, že jsme dnes ráno přetáhli, tak budu odpoledne poměrně přísný, protože v 16 hodin přesně přijde generální tajemník eh, NATO, takže prosím, abyste byli struční ve svých otázkách a komentářích, abychom eh, mohli vést eh, sice plodnou debatu, ale která skončí včas. Slovo má náš zpravodaj o Afganistánu. Thank you. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče za váš popis situace působení EU v Afganistánu. Já chápu, že jste tam jen pár měsíců, takže by nebylo spravedlivé chtít toho od vás mnoho. Afganistán je velmi složitá země, která zažívá hroznou situaci, ale musím upřímně říci, že bych dal přednost realističtějšímu popisu afgánské situace a také evropského vlivu na tuto zemi. Vy jste nám to vykreslil trochu v růžových barvách, což mě trochu znepokojuje. Téměř jste se nezmínil o tom, že Afganistán je země, která je ve válce už devět let. A cokoliv EU udělá v občanské sekci pomocí různých evropských misí, EUPOL a tak dále, pomocí mezinárodní pomoci, nemůže vzít v úvahu to, že jakýkoliv vztah mezi jakýmkoliv občanským zásahem a válkou musí být vzat v úvahu. EU nemá žádnou strategii, nebo neměla žádnou strategii. Ten akční plán je velmi slabý, je to jen prohlášení dobrých záměrů. Neexistuje žádná strategie, protože zde musí být vztah mezi tím, co dělá Evropská unie, válkou, tou nevyhratelnou válkou, která probíhá v této zemi už 9 let, tím zárodečným mírovým procesem a Evropská unie by se měla více zaměřit na ten mírový proces na politické úrovni a musí být zohledněna také eh, chudoba a korupce, která vůbec neklesá. Afganistán je jednou z nejchudších zemí světa. Po devíti letech eh, mezinárodní pomoci a velkých mezinárodních zásahů a také otázka násilí a porušování lidských práv a zabíjení civilistů, to je otázka, která znepokojuje jak afgánskou vládu, tak i mezinárodní společenství. Takže já bych byl rád, kdyby ten eh, obraz byl trochu realističtější a opatrnější. Velmi jsem si cenil toho vašeho popisu EUPOLu a toho, že Evropská unie přichází k trochu realističtější vizi toho, co může EUPOL udělat v Afganistánu. A vítám také lepší napojení na misi NATO a to si myslím, že jedině dobře, protože je důležité v Afganistánu vytvořit národní policii a to, že těch 50 milionů z EUPOLu se nedá srovnat s tou investicí ze strany NATO, znamená, že integrační proces by měl pokračovat rychleji. Nejde o to, že bychom odsouvali EUPOL na okraj, znamená to, že bychom EUPOL měli začlenit do hlavního proudu mezinárodních eh, akcí které by měly pomoci Afganistánu, aby do tří až pěti let eh, si vládl sám a nemuseli zde být žádné mezinárodní zásahy. Předpokládám, že když eh, do několika měsíců budeme mít eh, trochu lepší, propracovanější strategii, tak budeme moci s vámi úžej spolupracovat. V každém případě si zasloužíte podporu a přání všeho nejlepšího. Děkuji. Merci. Děkuji. Slovo má pan Berman, který je předseda delegace pro Afganistán zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tento dlouhý výčet, pane velvyslanče, vašeho úsilí. Mám čtyři otázky. A budou to opravdu velmi konkrétní otázky, nebudu zabíhat do nějakých krásných slov. Jaká je podle vás hodnota voleb, když zde nejsou žádné volební seznamy, kdy nemáte vlastně seznamy voličů, které by byly navázány na nějaké volební, konkrétní volební místnosti? Neznamená to, že ještě roste riziko toho, že se ohrozí legitimita institucí, které Afganistán potřebuje? Druhá otázka. Tyto instituce musí být posíleny a Evropský parlament samozřejmě může a bude v této věci spolupracovat. My navážíme, eh, navážeme kontakt eh, s místním parlamentem v Kábulu a s Žirkou. Je pro mě opravdu překvapující, že jste se o tom eh, zmínil, protože oficiálně je to role Evropské unie už po několik let. My se snažíme pomáhat vytváření kapacit, eh, školení státních úředníků a tak dále. Co by Evropská unie mohla udělat lépe? Za třetí, k EUPOLu. Je to velmi krásný projekt a je to projekt, eh, který je v nesnázích, mohli bychom říci, a potřebujeme se rozhodnout buď že budeme pokračovat, anebo že to ukončíme. Pokračovat znamená investovat a znamená to lépe se zaměřit, podle mého názoru, na policejní výcvik. Ne pod záštitou NATO, protože NATO je vojenská organizace a policejní výcvik se nedělá nejlépe pod vojenským vedením. Naopak, musí to být občanská, civilní záležitost a ne tedy pod záštitou NATO. To je můj názor a budeme o tom diskutovat s panem Alekem, až budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích k jeho zprávě. Takže jaký je váš názor na tuto věc? To znamená, jak by se měl EUPOL zaměřit, eh, na co by se měl zaměřit. Eh, čtvrtý bod, o kterém jste se příliš nezmiňoval, je korupce. EU s ostatními darcovskými zeměmi podkopává rozvoj v Afghánistánu tím, že akceptuje velmi vysokou úroveň eh, korupce. Pan Kazaj sám občas zastavuje vyšetřování skorumpovaných důstojníků, kteří stojí blízko nebo vysoko na žebříčku. A další věc, vím, že Afganistán zcela závisí na mezinárodní pomoci, ale myslím si, že by zde měla být určitá úroveň podmíněnosti této pomoci. Takže jaký je váš pohled na tuto záležitost? Děkuji. Děkuji. Vzhledem k počtu řečníků, kteří se přihlásili o slovo, tak se prosím omezte na dvě minuty. Prosím, jedna otázka, jedna poznámka, ale dvě minuty pan Zingeris, předseda zahraničního výboru litevského parlamentu. Uh, uh, Vážený pane velvyslanče, milí přátelé, samozřejmě vám velice děkuji za váš příspěvek týkající se místa, které je tak obtížné, ale zároveň tak důležité. My jsme byli jedním z klíčových vyjednavačů za Evropskou unii při, při, pro členství a pamatuji si na tu dobu. Takže z mého hlediska se to velice úzce dotýká ideologie a občanské společnosti. jsme v místě, které je velice nepřátelské vůči občanské společnosti, zde určité dědictví. které ukazuje, že je zde veliká propast mezi myšlenkami Jeffersona a francouzské revoluce a afgánskou realitou takže jakým způsobem implementovat situaci, kdy dokonce tam neexistují společné školy pro chlapce a dívky? Jak budeme implementovat plán pro vzdělávání v regionu, který je tak vzdálen čemukoliv, na čem byla vybudována Evropa. Jak překleneme tuto propast? A jak eh, tedy se zaměřit na tuto civilní část? To se netýká pouze policie a už vůbec ne vojenských vítězství, ale týká se to ideologie. Jak vyhrát? Když se podíváme do evropského sousedství, když se podíváme na Blízký východ, tak tam hraje velikou úlohu také náboženství. Ale my máme poměrně civilizované sousedství na jeho východě. Máme tam stále partnery, zatímco vy jste v regionu, který je prostě velmi daleko i od našeho bezprostředního sousedství. Takže si říkám, jak se můžete vůbec vyrovnat s takto obtížnou situací a s touto propastí, která existuje mezi námi a afgánskou společností. Merci. Madame Kopa. Děkuji, paní Kopa. Děkuji. Uh, Děkuji, pane velvyslanče. Vy jste se vyjádřil velmi diplomaticky ohledně voleb v Afghánistánu, ale nejsem si jistá, jestli jsem správně pochopila, co jste říkal. Mluvil jste o dvojích kritériích. Chcete říct, že jsou zde evropská kritéria pro Evropu a kritéria, která jsou tak jako dobrá někam na východ. Ehm, je to nějaká tedy evropská pozice, můžete to potvrdit? a volby v Afghánistánu. Víme, že byly charakterizovány násilím a podvody. Já mám před sebou zprávu Reuters, alespoň 17 lidí zahynulo při různých útocích v zemi. Také nadace pro svobodné volby, to je největší monitorovací skupina voleb, řekla, že tam došlo k různým nepravostem při hlasování, hlasování nezletilých například, hlasování v zastoupení a tak dále. Místo, abychom posilovali legitimitu eh, celého systému, můžeme nakonec eh, tu zemi přivést k situaci, která bude podkopána, může vyvolat nové konflikty mezi místními lídry. Takže já osobně si myslím, že my jako Evropská unie, jako mezinárodní společenství jsme se zatím nepoučili z předchozích zkušeností v této zemi. Děkuji. Merci. Děkuji, pan Robert Walter. Uh, děkuji, pane předsedo. Já mám takovou jednoduchou otázku. Tedy děkuji nejdříve panu velvyslanci za jeho prezentaci a za to, co je asi velice frustrující práce, musím říci. 90% heroinu na ulicích Evropy pochází právě z Afghánistánu náklady, které to přináší pro naše systémy justice a zdravotnictví, jsou v řádu miliard a miliard. Kromě toho bují korupce na všech úrovních v Afghánistánu, je třeba bojovat s povstalci a to všechno právě úzce souvisí s obchodováním s narkotiky. Dále je zde veliká závislost v venkovských oblastech právě na pěstování eh, drog, takže eh, vymícení by vedlo automaticky k chudobě. OSN odhadují, eh, že hodnota makovicí je vlastně miliarda dolarů ročně, což je ale zároveň zlomek toho, co všichni dárci jako EU a USA a NATO investují na boj proti, eh, proti povstalcům a tak dále. V Evropské unii máme veliké znalosti o tom, jakým způsobem skupat plodiny, které nikdo nechce, skladovat je někde, dokud nezhnijou nebo dokud je nespálíme. Tak co kdybychom skoupili ty makovice? a zaplatíme těm zemědělcům eh, ne, nebo tedy zaplatila by jim afgánská vláda. Byla by to vlastně také závislost, ale zase jiná závislost. V druhém roce bychom mohli také použít naše odborné znalosti. To je, jak platit zemědělcům za to, že nic eh, nepěstují. Eh, můžeme potom v dalších eh, letech platit zemědělcům za to, že nebudou pěstovat drogy. Nebo je můžeme podporovat v tom, aby pěstovali alternativní plodiny, pokud bude mít pocit, že znovu pěstují drogy, tak bychom je mohli začít ničit a zrušíme tedy ten mechanismus vyplácení peněz. Pane velvyslanče, já jsem se chtěl zeptat, jestli bychom právě neměli použít nějaký radikálnější přístup, pokud je o potírání financování povstan- povstalců, jestli to není něco, co bychom my v Evropské unii nemohli legitimně do budoucna dělat. Děkuji. Anna Gomez. A potom má slovo pan velvyslanec. Já nemohu potvrdit to, co jste řekl vy ohledně toho hodnocení afgánských voleb, že byly ty volby spravedlivé a svobodné, stejně jako má kolegyně Kopa, si myslíme, že by se to mělo posoudit podle objektivních kritérií Zajímal by mě váš názor, pokud jde o ty podvody a násilí, ke kterému došlo nad rámec těch bezpečnostních podmínek, které byly skutečně hrozné pro ty, kteří byli tak statečně šli k volbám. A kromě toho bych se ráda také zeptala, proč k tomu nepřistupujeme řádně, proč neposkytujeme takový přístup, který je nezbytný pro policejní výcvik Afganistánu? Pokud jde o právní stát a vytváření kapacit, děláme něco, aby se zlepšila také justice, protože nic nepomůže budovat policii, když justice není budována. A ti jsou zodpovědní také za korupci a další věci. Potom pokud jde o Afganistán a Pákistán, jak eh, spolupracujete se zástupcem EU pro Pákistán, abyste vytvořili společnou strategii? A poslední věc. Řekl někdo našim americkým partnerům, že takovéto selektivní zabíjení je zcela kontraproduktivní a hrozný, hrozný eh, příklad, který se nám může vrátit. Děkuji. Děkuji. Pane velvyslanče. Yes, uh, well, set, set minutes. Oh. Sedm minut, dobře. Ty otázky byly desetiminutové, ale dobře. Děkuji vám všem za to, že jste položili tvrdé, nesmlouvavé a zajímavé otázky. To mě pomůže, abych eh, mohl předat eh, vaše vyjádření a váš vzkaz zase zpátky v Afganistánu. A to jsem právě řekl předtím, než jsem do Evropského parlamentu přijel. Já určitě chci, abyste se mě ptali na situaci v zemi. Ze všeho nejdříve odpovím panu Erlakemu i ostatním. Týká se to tedy mého postoje. Říkáte, že moje prezentace byla příliš optimistická. Když nejste optimistický, tak nemůžete vůbec v Afganistanu žít, protože je to tam opravdu tak ponuré, že musíte být optimista. Chápu, že ty parametry existují. Chtěl bych mít stejná kritéria. Ano, my uplatňujeme, paní Gomez, stejná kritéria na Afgánce. Rádi bychom viděli stejné volby jako v Portugalsku, ve Španělsku, v Litvě nebo ve Švýcarsku i v Afghánistánu. Ale to není otázka blízké budoucnosti a jak vám musím být upřímný a musím být také upřímný k daňovým poplatníkům, kteří se na nás dívají a poslouchají naši diskuzi. To není země, která je ve válce 9 let. Je to země, která má už 30 let vnitřní konflikt, který neustále pokračuje. Máme zde zemi, kde je velký velká negramotnost. Nikdo tam neví, ani generál Petreus, ani já, ani prezident Obama, kolik vlastně Afgánců v Afghánistánu žije. A to je problém, o kterém hovořil pan Berman. A proto je Evropská unie připravena pomoci Afgáncům, aby hned eh, po říjnu začali pracovat na volební reformě. Nejedná se pouze o registry voličů, které jsou samozřejmě důležité pro jakékoliv volby v budoucnosti. Jde také o to, že musíme podpořit, povzbudit v tom, aby šli eh, do této volební reformy a vyhodnotili ten jediný a nepřenosný hlas, což je hlavní problém, který v současné době brzdí vývoj politických stran v Afghánistánu. Takže moje odpověď je tato. Situace je velkou výzvou, je složitá, ty volby byly násilné, ale jak nepodporovat lidi, kteří přes všechny tyto hrozby, přes všechno toto nebezpečí šli k volebním urnám? A to je ta největší podpora, největší povzbuzení, kterého se mi dostalo v těch šesti měsících Afganistánu. A teď bych se rád vyjádřil k těm specifičtějším otázkám. Opět tedy pan Erlaky. Já si cením vašeho zájmu, já sleduji debatu v Evropském parlamentu mezi tedy zástupci komise a OSN, ale z mého z mého hlediska musím říct, že máme strategii, víme, co se musí udělat. A musíme to ovšem přenést do reality a musíme získat vaši podporu. Když se jedná například o EUPOL a o rozšíření EUPOLu, o tolik důležité školitele z jiných členských států, tak my potřebujeme vaši podporu. Pomozte nám, prosím. A další otázka pana Bermana. Jak je můj názor na volby? Myslím, že to už jsem odpověděl k těm registrům voličů. Za druhé, instituce, ano. A to je opět eh, zakotveno v Evropském akčním plánu. Zkušenosti Evropské unie které jsou ještě znásobeny tím, že já eh, zde vystupuji před vámi jako zástupce nového členského státu, je taková, že máme bohaté zkušenosti v budování kapacit. Je to obrovská výzva pro Afganistán. Je zde rychlé učení. My pořádáme pětidenní kurzy a potom je zde také konzultační proces mezi různými agenturami mají před sebou ještě spoustu práce, aby měli pouze jednoduchá pravidla. Vím, že francouzi, britové nám pomohou, abychom se podělili o tuto svou zkušenost na meziresortní spolupráci, ale potřebujeme taky dlouhodobý dlouhodobé investice od někoho a víme, že někdo musí přijít, aby nám pomohl mm, vytvořit eh, školy nebo střediska, kde se bude vzdělávat administrativa úředníci a já očekávám návrh od eh, komise a doufám také, že budeme mít i vaši podporu když eh, se budeme snažit vytvořit síť institutů, které budou vzdělávat státní úředníky po celé zemi. Pokud jde o EUPOL, ano, mají šest strategických cílů a tyto cíle odrážejí realitu Evropské unie, protože to byla část, nebo tedy součást vytvoření konsensu mezi jednotlivými subjekty. Mají velmi odhodlané lidi, kteří vykonávají záslužnou práci, ale jejich prostor je velmi omezený. Takže proto já i pan Erlaky voláme potom, abychom eh, se zaměřili na jednu prioritu a tato priorita je uznána jak Afgánci, tak i našimi přáteli Američany, kteří přicházejí s obrovskými sumami peněz, ale nikdo nemá tolik zkušeností a expertízy jako EUPOL v civilním policejním výcviku. A tam si myslím, že bychom měli věnovat více peněz na budoucnost, ne nějaké paravojenské policie, která se v současné době vytváří a která je tak potřebná v zemi, ale také proto, abychom měli opravdu civilní policii, která bude schopna vyšetřovat a která bude se také zodpovídat v Afganistánu. Poslední otázka, na které o které jste hovořil a i ostatní se o tom zmínili, tak to je korupce, to je opravdu velké téma a proto mezinárodní a evropské úsilí se zaměřuje na vyřešení této otázky. Hovořilo se o tom na kábulské konferenci. Já si myslím, že to má své místo v kábulském prohlášení, ale teď jde o to, abychom od prohlášení přešli k hmatatelným výsledkům. Zaznamenali jsme určitý pokrok, navštívil jsem provincii Gor v Čakčeranu a tam mě soudce říkal, že Jeden z prokurátorů je teď skutečně uvězněn, protože byl obviněn z korupce. Navštívil jsem také protikorupční jednotku. A tam EUPOL spolupracuje se třemi prokurátory a vzdělává právě tyto prokurátory, aby byli schopni postavit se závažným případům korupce. Je zde tedy velké úsilí ze strany mezinárodního společenství a myslím, že na sebe můžeme vzít tento závazek, musíme se na to zaměřit co nejvíc a pokud to bude nutné, tak bychom to mohli také určitým způsobem omezit a navázat na jisté podmínky. Další velmi zajímavé Otázky zde zazněly, zda vyhrajeme nebo prohrajeme. Já si myslím, že my si nemůžeme dovolit prohrát. Ve hře je toho tolik, že si nemůžeme dovolit prohrát. A musíme tedy se na to opravdu zaměřit, musí zde být jasné rozhodnutí, protože dojde k ústupu vojsk a proto se musíme ještě více zaměřit na civilně občanskou společnost, která potřebuje větší podporu. Já si myslím, že musíme uznat realitu, že je to jiné společenství, je to jiný národ. Má své vlastní hodnoty, má své vlastní náboženství a my je musíme respektovat, ale zároveň, jak ukázala příprava na volby, můžeme postupovat vpřed transparentnějším a inkluzivnějším procesem demokracie s tím, že se bude respektovat to, co se v terénu odehrává. Myslím, že jsem odpověděl na všechny otázky, které se týkaly kritérií k hodnocení voleb. Ano, FIFA, mezinárodní síť a média také přinesla zprávy o podvodech. Ano, my jsme tuto informaci vzali na vědomí, ale jak jsem řekl, tento proces probíhá a je eh, na volebních komisích, aby přešetřili tyto výsledky. A já si myslím, že právě tyto rozsudky přivedou nejen nás, ale Afgánce také k tomu, aby hovořili, aby věřili v tento transparentnější a inkluzivnější proces. A proto je důležité, aby se IEC zaměřovala na vytváření kapacit v této oblasti s podporou Evropské unie i mezinárodního společenství. Pan Robert Walter přinesl takový zajímavý návrh. A s veškerou úctou. Snadno se to řekne, ale hůře se to implementuje. Ano. Já jsem letěl s britským velvyslancem nad územím a viděl jsem, jak tam roste vlčí mák. Ano, to je realita. Co s tím můžeme dělat? Můžeme přinést nějaký inovativní plán, ale pokud není trvale udržitelný, tak nedosáhnete, nedosáhnete výsledku. A proto Evropská unie vynakládá velké prostředky na alternativní plodiny a na plány, které by podpořily pěstování alternativních plodin. A myslím, že jsem také odpověděl na otázku, která se týkala korupce. A v neposlední řadě justice. Ano. Problém má několik položek, několik stránek. Samozřejmě je zde velmi slabá kapacita ze strany justice. My jim teď pomáháme. Máme experta, který pomáhá takzvaný klastr, který se týká dobré zprávy a řízení, především tedy soudního systému. Teď máme i dalšího experta, který pracuje se třemi soudními institucemi, já jsem je navštívil, se všemi jsem hovořil, s ministerstvem spravedlnosti, generálním státním zástupcem, generálním prokurátorem a nejvyšším soudcem. Oni musí vědět, jakým způsobem zajistit bezpečnost tam, kde pracují, protože prokurátoři musí mít místo, kde by mohli pracovat, musí mít prostor, k tomu se také musíme postavit a musíme to vyřešit. Děkuji. Děkuji, takže nám zbývá 20 minut. Mám tady šest žadatelů o slovo. Prosím vás, abyste byli maximálně struční. No, otázek zde již zaznělo, takže prosím, vyhněme se opakování. Musíte dodržet jednu minutu. Nejdřív bude hovořit pan Teller. Děkuji, pane velvyslance, za to, že jste mezi nás dnes přišel. Afghánistán je země se specifickou tradicí s žádnou centrální vládou v historii a myslím, že i dnes to tak vypadá. My zde v Evropské unii přijímáme usnesení zde v Evropském parlamentu a mnozí z nás chtějí vyjádřit politickou vůli našeho lidu abychom se vymanili z této pasti, z pasti, do které jsme se v těch eh, devíti letech čím dál více propadali. A mě by zajímalo, jaký je váš názor ohledně návrhu zorganizovat politický proces v Afghánistánu, který by zahrnoval všechny relevantní politické a vojenské síly s cílem umožnit nám stáhnout koaliční síly, když to bude možné. Jaký je váš názor na toto? Kdo si myslíte, že by nemohl být v tomto politickém procesu? Já si myslím, že se musíme vymanit z této pasti. A čím více, nebo čím déle v ní zůstaneme, tím hlouběji se budeme propadat. A v Afghánistánu bychom rozhodně neměli připustit, aby se to stalo rájem eh, mezinárodních eh, teroristů, ale nemůžeme této zemi vládnout. Tato země se musí vládnout sama. Děkuji. Děkuji, pan Hajma. Předseda eh, výboru pro obranu v estonském parlamentu. Děkuji. Má otázka se týká jedné instituce, o které jsem zde neslyšel, to je afgánský parlament. A my podporujeme vládu, afgánskou centrální vládu, provinční vlády, afgánskou politiku, policii, volební systém, ale co afgánský parlament? Já jsem byl mnohokrát v Afganistánu a také v afgánském parlamentu. My jsme v Estonsku zahájili program na jejich technickou podporu, abychom jim tedy poskytli technickou podporu a já využívám tohoto času, abych eh, apeloval na své kolegy z ostatních parlamentů, aby se pokusili najít si cestu k našim kolegům v afgánském parlamentu, protože podle mě je to velmi důležité téma. Je třeba také posílit jejich pozici v afgánské společnosti. Protože se nám to zatím nějak nepodařilo. Děkuji. Děkuji, pan Tanok. Děkuji. Pan Zenka tady hovořil o tom, že ho znepokojuje, že dívky se vzdělávají odděleně od chlapců. To mě neznepokojuje. Oni se vzdělávají lépe, když mají své vlastní školy. Mě znepokojuje to, že někde se nevzdělávají v podstatě e, vůbec. A také je zde trestní zákoník a jsou tam velmi přísné tresty a má otázka se týká sousedního Pákistánu. Myslíte si, pane velvyslanče, že prezident Zadar dělá všechno pro to, aby kontroloval svou vojenskou tajnou službu a své vojenské služby. Podporuje podle mě Talibána. Často ten pakistánský Talibán je riziko destabilizace v Pakistánu, který se vzpamatovává z povodní. Jaká je úloha Indie, pokud jde o zahraniční investice a budování občanské společnosti? Koordinujete vůbec svou práci s demokratickou Indií? A poslední otázka. Pokrok v alternativních vojensko-civilních eh, cestách, aby se zvýšila bezpečnost například ISAF a misí Evropské unie. Děkuji. Paní Kill Nielsen. Děkuji, pane velvyslanče. Chtěla bych se vás zeptat na následující věc. Konečné komuniké Kabulské konference stanovuje, že do roku 2012 50 mezinárodní pomoci eh, projde afgánským rozpočtem po případu eh, Kabulské banky. Eh, o čem uvažujete v tomto smyslu? Jak zajistit, aby skutečně tyto prostředky byly správně využívány? To je první otázka. Pak se hovořilo o korupci a další záležitostech s tímto souvisí. Nyní bych se chtěla změnit o další otázce, o práci novinářů, to znamená přístupu k informacím v této zemi. Jistě víte, že dva francouzští novináře Hervé Gaskier a Stefan Caponi jsou zadržováni již devět měsíců v Afganistánu. Francouzské úřady samozřejmě jsou znepokojeny a pravidelně se informují, ale chtěla bych vědět, co je možné udělat na úrovni Evropské unie pro to, aby tyto dva novináři byli osvobozeni. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupce Rumunska sněmovny poslanců. Děkuji, pane předsedo. To je opravdu privilegium hovořit o tomto tématu, jako je Afganistán. Ze všeho nejdříve bych rád poblahopřál panu Ušeckacovi k eh, jeho odhodlání a odvaze a přejeme mu hodně úspěchu. Dámy a pánové, je to samozřejmě velká výzva pro všechny naše země, tato evropská mise v Afganistánu, ale já si myslím, že Afganistán je také příležitostí pro Evropskou unii aby v uvozovkách propagovala svou expertizu a zkušenost v oblasti vytváření institucí a řízení krizí. To je také příležitost a musíme to zdůraznit, protože zde jsou nejen výzvy, ale také příležitosti. Je to také test pro vztahy mezi Evropskou unii a NATO a také schopností sdílet zodpovědnosti mezi těmito dvěma institucemi. NATO je mnohem lépe vybaveno a má mnohem lepší zkušenosti zkušenosti v oblasti vojenské obrany, tak Evropská unie by se měla zaměřovat na rozvoj institucí. To je pravděpodobně klíč k našemu úspěchu v Afganistánu. Pokud jde o vytváření trvale udržitelné spolupráce se všemi místními a regionálními aktéry, tak bychom měli na sebe vzít vůči roli. Měli bychom usilovat o úspěch ve všech těchto sektorech a to je klíč k úspěchu EU v Afganistánu, protože dámy a pánové, pokud se Afgánští občané se musí cítit bezpečně a musí vědět, že se mohou spolehnout na skutečně seriózně fungující občanské instituce, které zde většinou nejsou. A teď, eh, pane komisaři, bych, pane předsedo, už se dostávám k otázce. Jak myslíte, že by se evropská mise měla vyvíjet v Afghánistánu s tím, že do konce roku 2011 nebo v druhé polovině roku 2011 některé země už oznámily, že stáhnou své jednotky? Děkuji. Děkuji. A nakonec pan Janěs. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkuji za vaši přítomnost i za vaše slova. Pan Javier Solana před čtyřmi dny, tedy v pátek, na prezentaci knihy, kterou právě vydal, řekl v Madridu, že afgánská válka se nedá vyhrát vojenskými prostředky. Já bych se od toho rád odrazil a chtěl bych slyšet váš komentář ale náš eh, kolega zde má problém s časem, takže pouze se omezím na jednu větu. Já jsem z těch, kteří si myslí, že téměř všechno je lepší, než eh, umožnit mezinárodnímu společenství, aby umožnilo návrat eh, Talibánu který by se vrátil a znovu by z této země udělal svatyně mezinárodního terorismu. Děkuji, pane velvyslanče, 10 minut. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavé a podnětné otázky. Nejdříve pan Talar a já to pravděpodobně spojím s otázkou pana se ohledně politického procesu a ohledně toho, že se ta válka nedá vyhrát vojenskými prostředky. Já si myslím, že odpověď je, eh, že řešení leží v politickém vojenském procesu. A to právě pozorujeme. A na tom se podílíme a velmi silně to podporujeme, především tedy úsilí afgánské vlády o smíření. Myslím si, že je velmi důležité, vzít v úvahu to, jak říkal pan Taler, že stažení vojenských sil bude z mého hlediska možné pouze tehdy, když pomůžeme vytvořit základy, na kterých budou moci sami Afgánci budovat a budou moci řídit a sami spravovat svou zemi. A ty zatím ještě vytvořeny nejsou. A já to pořád říkám, jak médiím, tak poslancům. Pokud teď odejdeme, tak za sebou necháme zmatek a nepořádek. Bude to zdroj mezinárodního terorismu? Určitě. To bude zdroj mezinárodní stability a kdo ví, jestli ne mezinárodní války nebo regionální války. Takže chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli ke stabilitě a prosperitě v Afganistánu. A především chci poděkovat eh, rodinám eh, evropských občanů, kteří položili v Afghánistánu život. Jak jsem říkal, nestačí jen vojenská akce, potřebujeme také politické zapojení a Evropská unie v tom hraje zvláštní roli. Pokud jde o otázku estonského poslance, předsedy výboru pro obranu, ano, já velmi vítám zájem o podporu afgánského parlamentu byly určité bilaterální programy, ale také ze strany Evropského parlamentu. Ne vše probíhalo hladce. Já jsem diskutoval tuto otázku dnes s určitými úředníky zde v Evropském parlamentu, ale myslím si, že je velmi důležité využít eh, tuto příležitost, protože pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince začne fungovat nový parlament. Takže je velmi dobré navázat s nimi, navázat s nimi kontakty, vést je, vysvětlit jim, jaká je role poslanců, jakým způsobem by se poslanci měli chovat, jaké jsou vztahy parlamentu k ostatním institucím, k centrální vládě, k regionálním vládám. Já jsem o tom diskutoval s Týsem Bermanem, že by bylo vhodné co nejdříve navštívit ten nový afgánský parlament a měli bychom také diskutovat eh, o těchto meziparlamentních vztazích. Budeme tom diskutovat také s předsedou Evropského parlamentu Buskem a jeho kabinetem. Pokud jde o školství a vzdělávání, tak eh, k tomu se nebudu příliš dlouho, dlouze vyjadřovat, ale byla zde otázka od britského poslance ohledně role Pakistánu. Pan Tanok my všichni víme, jak je to propojeno, jak jsou tyto dvě země propojeny. Jsou to dvě odlišné země, ale historie a především současná situace vypadá tak, že jsou tyto země velmi propojeny a proto má Evropská unie akční plán k Afganistánu i Pakistánu a já velmi úzce spolupracuji se svým kolegou v Islamabadu i s dalšími aktéry, členskými státy a především tedy se spojenými státy. Zaznamenali jsme určitý pokrok, pokud jde o rozvoj bilaterálních vztahů mezi těmito dvěma zeměmi a vyžadovalo to opravdu blízkou a úzkou spolupráci, aby se bojovalo proti pohybu mezinárodního terorismu přes hranici mezi Afganistánem a Pákistánem. Pokud jde o alternativní cesty, tak eh, také pomáháme investovat eh, do těch severních hraničních přechodů. Zatím tam není moc alternativních cest, eh, to je pravda. Ale jak jsem řekl, Zaznamenali jsme pokrok a povzbudivé náznaky ekonomické spolupráce v rámci regionu. Byla podepsána smlouva o tom, že zde povede eh, ropovod z Turkmenistánu, nebo tedy plynovod z Turkmenistánu přes území obou dvou těchto států. Měla by se tedy vytvořit nová platforma pro hospodářskou spolupráci hospodářské propojení těchto zemí, především Indie a Pakistánu, protože ty mají v Afghánistánu opravdu velké zájmy. A to by vlastně mělo nahradit ty současné střety zájmu a rozpory. Komise se aktivně podílí a utváří agendu pro regionální spolupráci prostřednictvím konference pro regionální spolupráci v Afganistánu. Příští velká událost se bude konat eh, v Afganistánu v listopadu. Bude se to týkat eh, jak obchodu, tak také integrované hraniční kontroly. A já mám velmi blízké kontakty s velvyslanci jak v Pakistánu, tak i v Indii. To jsou mi blízcí partneři, s nimiž spolupracuji. Také zde byla položena otázka která se týkala věnování zdrojů, větších zdrojů a jak to může vlastně ovlivnit eh, situaci v Kábulu. V průběhu jednání jsem já sám eh, za Evropskou unii hovořil velmi jasně s Afgánci. Řekl jsem ano, budeme vás podporovat, eh, poskytneme vám podporu, která by měla pomoci bojovat proti korupci a která by také měla pomoci ke zprávě veřejných financí. A tímto způsobem tedy budeme postupovat. Pokud jde o novináře, tak eh, nebudu zacházet do detailů. Je to věc, která se prostě v Afganistánu odehrává a řeší to tedy francouzské úřady. Byly zde také otázky, které položil rumunský poslanec. Týkalo se to toho, co se stane na konci roku 2011, když se stáhnou vojenské síly nebo některé státy stáhnou své vojenské síly. Já si myslím, že hovoříte o Eupolu, protože všechno ostatní je pod zodpovědností pana Rasmusena. Ale pokud jde o civilní policii, tak eh, tam myslím, že ustoupíme až ve chvíli, kdy uvidíme, že tam byly položeny základy. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. Děkuji také všem kolegům. Pan generální tajemník, <clears throat> pan Rasmussen za několik minut dorazí, takže budeme mít velmi krátkou přestávku. A v 16 hodin zahájíme opět práci za přítomnosti pana generálního tajemníka NATO. If I may just my great... Jen chci poděkovat za váš zájem, který jste vyjádřili Afganistánu. Určitě mě to pomůže v budoucnosti když budu postupovat při implementaci Evropského akčního plánu a setkávat se se svými kolegy v Kábulu i jinde. Děkuji. Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto, il segretario generale della Nato è con noi. Máme zde generálního tajemníka NATO, který přišel opravdu přesně a my chceme odměnit jeho přesnost stejnou mincí, to znamená, že zahájíme práci včas. Jménem všech vám děkuji za to, že jste přijal naše pozvání zúčastnit se práce našeho výboru. Můžete nám poskytnout informaci o tom, jak vypadá současný stav vztahů mezi Evropskou unii a NATO. Vzhledem k tomu, že jsou zde dvě novinky, Kromě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, eh, která dala Evropské unii nový impuls v oblasti bezpečnosti a obrany, tak probíhá i debata v organizaci, které předsedáte vy, ohledně strategické orientace, ohledně obecné globální strategie a zásahu a způsobu zásahu do budoucnosti. Jak uvidíte dnes, je zde velmi specifické složení. Kromě kolegů z Evropského parlamentu jsou zde přítomni také zástupci zahraničních výborů a výborů pro obranu, národních parlamentů členských států Evropské unie, takže je to opravdu skvělá příležitost, jak pohovořit o tématech společného zájmu, které jsou velmi důležité pro naše spoluobčany. Jak všichni víme, Evropská unie s vaší organizací sdílí cíl podporovat bezpečnost a stabilitu ve svém okolí i ještě dále. A musím také říci, že je zde ta okolnost, že 21 členských států Evropské unie z 27 je také členem eh, Severoatlantické aliance. To znamená, že spolupracujeme opravdu úzce s vojenskými zástupci NATO, například eh, v Kosovu i v Afghánistánu. To jsou dva nejvýznačnější případy spolupráce našich vojenských jednotek. Tato věc a zavedení skutečné, společné, bezpečnostní obrané politiky, to jsou pro nás eh, impulzy k tomu, abychom hledali nové a účinnější formy spolupráce, synergie a vzájemné doplňkovosti mezi silami NATO a Evropské unie. Už jsem říkal na začátku, že vaše organizace provádí v současné době určitou reflexi a zvažuje změnu svých postupů. Nás tedy velmi zajímá, jakým způsobem chcete postupovat, co chcete navrhnout členským státům aliance. 14. října by se měla uskutečnit schůzka ministrů zahraničí, která by byla věnována této otázce. Děkujeme vám za velmi otevřený přístup, který jste zde už demonstroval v červenci a určitě k tomu přistoupíte úplně stejně i dnes. Vy sledujete tento proces reformy v úzké spolupráci s naším parlamentem a já doufám, že to bude pokračovat i v budoucnosti a dávám slovo se dvěma ušima a jediným jazykem, takže slovo má pan generální tajemník na to, prosím. Eh, Pane předsedo, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, jak jste mě srdečně přivítal a také za váš laskavý úvod. Jsem velice rád, že jsem opět zde v Evropském parlamentu a že se mohou obrátit jednak na členy Evropského parlamentu, jakož i na členy národních parlamentů. Přál jsem si dostavit se sem proto, abych s vámi mohl diskutovat a abych vás mohl požádat, abyste podpořili moji ambici posílit spolupráci mezi Evropskou unii a NATO, a to výrazným způsobem. Před 21 lety NATO a Evropská unie eh, zaznamenaly hluboké změny v poslední době také v souvislosti s Lizabonskou smlouvou. Evropská unie je dnes mnohoobrovým aktérem, který je uznávaný na mezinárodní scéně, včetně otázek obrany neboť eh, provádí několik civilních misí a vojenských operací na různých vnějších dějištích. Uší propojení mezi Evropskou unii a aliancí se stalo strategickou nezbytností. Nejdříve bych chtěl uvést několik slov ohledně organizace, kde mám tu výsadu eh, tuto organizaci řídit. Dnešní NATO je velmi odlišné od aliance za dob studené eh, války. Ale samozřejmě, že základní principy se nezměnily. Je to transatlantická aliance, je to pevný závazek ve prospěch vzájemné obrany proti jakémukoliv útoku a e, je to také skutečnost, že všechny členské státy lpějí na našich hodnotách. Přijetí nové strategické koncepce na samitu NATO, který budeme organizovat Lisabonu v listopadu, vyznačí velice důležitou etapu v přizpůsobování se aliance této nové strategické koncepci. Bude se jednat o naši vizi a o naše záměry v dalších deseti letech a e, pokusí se také e, oživit dynamiku aliance. E, vyhlásí se tam strategie pro NATO, která bude realizovatelná a trvalá. V tomto ohledu jsem včera předložil návrh mého textu eh, spojencům, členům NATO. Spojenci budou vyjednávat ohledně konečného textu v následujících týdnech. Strategická koncepce se bude opírat o čtyři pilíře. Eh, Za prvé bezpečnost a obrana v 21. století. Náš závazek ke kolektivní obraně podle článku 5 i nadále platí a je pevný, nehybný a bude podporován příslušnou vojenskou činností. Také budeme řešit to, jak se bránit proti novým hrozbám a výzvám, jako jsou kyberútoky, šíření střel a zbraní hromadného ničení, terorismu a případně napadení našich energetických sítí. Za druhé, bezpečnost díky řízení krizí. Místo toho, abychom pouze reagovali na důsledky nějaké krize, po té, co nás již vypuklo, musíme být aktivnější ve fázi prevence a řízení krize hned v té časné fázi. To nám umožní lépe skoordinovat naši činnost s činností dalších zúčastněných organizací při řízení krizí. Tomu říkáme ten takzvaný celostní, komplexní přístup. Také potřebujeme ty správné kapacity a vazby, vztahy, abychom toho dosáhli. Za třetí, jakým způsobem může NATO přispívat k mezinárodní stabilitě? je třeba posílit i naše partnerství s Evropskou unii. A později se vyjádřím ke konkrétním návrhům v tomto duchu. Politika partnerství NATO s dalšími národy zatím byla velmi úspěšná a měli bychom na tomto úspěchu dále stavět. Tím, že zde budeme mít více dialogu a více spolupráce se zeměmi všude na světě se zeměmi, s nimiž máme společné zájmy na mírových mezinárodních vztazích, včetně zemí jako třeba Indie nebo Čína. Zároveň musíme rozšířit škálu témat, o kterých chceme hovořit s partnerskými státy a také s dalšími organizacemi, jako například Spojené národy. A konečně Čtvrtý prvek našeho nového strategického konceptu je transformace a reforma NATO. Reforma je kontinuální proces, nikoli jednorázová akce. V současné ekonomické situaci musí strategický koncept nastínovat cestu k lepším hodnotám a k větší bezpečnosti od našich partnerů. Za posledních několik let jsme učinili pokrok při tom, aby naše jednotky byly lépe nasaditelné, ale přesto mnohé z našich jednotek se nemohou dostat eh, ven z kasáren, jsou tam zablokované, nemohou se použít a zároveň je velmi nákladné je udržovat a nemůžeme je využít na to, na co je potřebujeme. To je vlastně dědictví studené války, je to něco, co se musí změnit. Dovolte mi, abych nyní zdůraznil je zejména jednu věc, která bude hrát klíčovou úlohu při eh, summitu v Lisabonu. S ohledem na hrozby, které představuje šíření střel, bychom se měli lépe chránit. Dohoda na rozvoji teritoriální ochrany NATO proti střelám by nám toto umožnila tím tedy, že bychom se rozhodli, že rozšíříme současné projekty proti střelecké obrany na to, které zatím mají chránit pouze naše nasazené síly. Čili toto bychom mohli rozšířit a mohli bychom poskytnout ochranu proti eh, střelám i dalším spojeneckým územím a státům. Čili ten systém ochrany proti střelám by se měl takto rozšířit teritoriálně. To je náš cíl. Dovolte mi, abych se vrátil k tomu komplexnímu přístupu. Dnešní komplexní multidimenziální hrozby od nás vyžadují takovýto přístup, kde politické, vojenské, hospodářské a další aspekty se vzájemně doplňují. NATO má své silné stránky a to tež platí pro EU, pro OSN a pro další aktéry, jako i třeba nevládní organizace. Abychom zajistili, že tyto silné stránky se vzájemně doplňují, měli bychom spolu hovořit, plánovat a jednat, kdykoliv je to smysluplné. V 90. letech kdy se dalo dohromady transatlantické spojenectví a pokusilo se ukončit konflikt na Balkánu, máme naděje, že mnohem širší partnerství EU na to se brzy objeví. Po dobrém začátku ovšem bohužel se nám nepodařilo v tom pokračovat a rozšířit na širší škálu bezpečnostních témat. Proč došlo k tomuto neúspěchu? Zjednodušeně řečeno, národní vnímání významu spolupráce EU a NATO se vzájemně velmi odlišují. Některé státy považují takovéto široké strategické partnerství mezi EU a NATO za politickou prioritu. Ovšem jsou zde jiné země, které i nadále velmi váhají a tvrdí, že užší vztahy by mohly, na, by mohly ohrozit autonomii obou organizací a nebo vytvořit nějakou novou hierarchii mezi nimi. Chci všechny, kteří váhají, ujistit o tom, že NATO plně respektuje rozhodovací autonomii Evropské unie. Tak jako NATO záleží na vlastním rozhodování, vlastní rozhodovací právomoci a autonomii. Kromě toho, široké strategické partnerství znamená, že oba partneři spolupracují jako rovný s rovným. To je předpoklad pro partnerství naplněné důvěrou posledních letech členové obou organizací přišli s celou řadou návrhů, jak zlepšit vzájemnou spolupráci a přiblížit se vzájemně. Já myslím, že bychom na to měli navázat a ještě zvýšit úroveň, na které se odehrává e, partnerství EU-NATO ve třech klíčových oblastech. Za prvé a zejména NATO a EU potřebují pravidelné vzájemné diskuse na všech úrovních, a to o celém spektru společných bezpečnostních zájmů. Dnes jsme v té nešťastné situaci, že NATO a EU bohužel nejsou schopny oficiálně probírat důležitá témata, e, kromě Bosny. Navzdory tomu, že máme mnoho společných oblastí, e, společných zájmů. Za druhé, EU a NATO musí užeji spolupracovat při operacích, protože stále více se budeme ocitat ve stejných oblastech světa se stejnými cíly. Už tomu tak je dnes v Kosovu, v Afghánistánu a na somálském pobřeží. Poněvadž k dispozici jsou různé nástroje v obou institucích, je jasné, že naše přístupy se musí vzájemně doplňovat aby se toto podařilo, je třeba zde mít slanovou úroveň koordinace. A za třetí, naše investice do obrany musí mít větší návratnost. Dávám jenom jeden příklad. Musíme zajistit společný přístup při práci na boji proti těm takzvaným improvizovaným výbušninám, včetně eh, bomb, které jsou často umístěvány eh, u, u cesty a mají na svědomí mnoho lidských životů v Afghánistánu i jinde. Já věřím, že společně můžeme zredukovat eh, zdvojení a naše dostupné zdroje efektivněji využívat. Abychom překonali politické obtíže, navrhl jsem takový dvousměrný přístup, když jsem se setkal s ministry obrany EU v únoru v Palma de Mallorca. Za prvé, všechny členské státy EU by měly být schopny účastnit se spolupráce EU NATO. To je jedna stránka věci a teď ta druhá stránka. Evropská unie by měla posílit své vztahy se spojenci, kteří nejsou členy EU i v politicko-vojenských záležitostech. Konkrétně jsem poukázal na tři věci. Za prvé jde o lepší zapojení neevropských spojenců do aktivit SBOP za druhé, Evropská unie by měla dát Turecku celkovou bezpečnostní dohodu s Evropskou unii. A za třetí, Evropská unie by měla také dosáhnout nějakého ujednání mezi Tureckem a Evropskou bezpečnostní agenturou. Podělil jsem se o tyto návrhy s příslušnými evropskými eh, úřady, také s vaším předsedou parlamentu Jiřím Buskem a se zástupci národních vlád. Byl jsem rád, že eh, toto bylo zohledněno i v závěrech Evropské rady před dvěmi týdny a budu spolupracovat s Lady Ashton na řešení politických problémů, které brzdí spolupráci mezi EU a NATEM. Potřebujeme plné zapojení, a to na nejvyšší politické úrovni, abychom pokročili zejména těch 21 zemí, které jsou členy obě, obou organizací. Tyto země nejen mohou, ale musí hrát aktivní úlohu při hledání řešení. Závěrem chci říci, že si plně uvědomuji úlohu Evropského parlamentu při povzbuzování k dalšímu pokroku. Proto počítám s vaší podporou. Doufám, že podpoříte mé návrhy a jsem zvědav na vaše reakce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, pane generální tajemníku. Takže byl to velice úplný přehled, velice přesný a navíc jste dodržel i řečnickou dobu, kterou jsme stanovali tak trochu abstraktním způsobem. Před diskuzí se chci otočit na svého kolegu, pana Nalžana a chci se zeptat, zda bych chtěl vyjádřit nějaký komentář. Pane generální tajemníku, děkuji za vaše poselství a děkuji, že jste opět s námi. Víte, že věnujeme eh, velký význam eh, tomuto dialogu s NATO a vaše pravidelná přítomnost v Evropském parlamentu eh, přispívá k zlepšení vztahu mezi oběma organizacemi. Já mám dvě stručné otázky, možná ne příjemné. První otázka se týká té slavné občanské civilní kapacity z hlediska globálního přístupu, kterou se chce vybavit na to. Mám pocit, že je to trochu v protikladu eh, s reformami struktur, to znamená rozpočtu zaměstnanců, které musí paralelně probíhat. Jakým způsobem zvládnout úspěšně tuto výzvu, tedy rozšířit spektrum eh, kapacit NATO v civilní oblasti a zároveň snižovat drastickým způsobem v rámci reform. Víme, s jakými rozpočtovými problémy se vaše organizace potýká. Druhá otázka se týká té poslední dimenze, o které jste hovořil, Turecko. My všichni víme, že politický nezbytný dialog ohledně bezpečnosti mezi EU a NATO, vy jste ostatně zmínil všechny problémy, s kterými se potýkáme, Kosovo, Afganistán, a řekl jste, že vlastně jediný dialog byl Berlin plus ohledně Bosny. Eh, v rámci toho chápu, že tady jsou určité ústupky vůči Turecku a také se domnívám, že je nutný tento dialog s Tureckem z hlediska SBOP, ale kladu si otázku, zda pouze e, ústupky vůči Turecku zlepší tento dialog mezi EU a NATO. Myslím si, že musíme respektovat některé požadavky Turecka, ale bohužel konstatuji, že jejich zahraniční politika je velmi často v protikladu ze závazky které jsou zcela elementární, například eh, solidarita s NATO. Samozřejmě eh, dialog s Tureckem, ano, posílit tento dialog i z hlediska bezpečnosti Evropy, ale tento dialog musí být eh, náročný, musí tedy klást náročné požadavky. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než zahájíme diskuzi, tak bych chtěl přivítat skupinu studentů 70 studentů, kteří mají eh, diplom v otázkách bezpečnosti eh, Evropské unie. Velice je vítám. Je tady mnoho žádostí o slovo. Chtěl bych vás požádat, abyste dodrželi tři minuty, tak aby generální tajemník mohl pak odpovědět. Bude hovořit pan Čorkaský z výboru eh, zahraniční věcí bulharského parlamentu. Vážený pane předsedo, vážený generální tajemníku, děkuji za příležitost vést takovýto hluboký dialog s vámi dnes na odpolední části našeho jednání. Prozatím jsme měli příležitost vyjádřit se k situaci a zapojení Evropské unie v Afghánistánu. Je to velice citlivá záležitost. Vyslechli jsme si zde zvláštního zástupce EU v Afghánistánu a to ukazuje, že naše úsilí se zaměřuje na posílení civilních institucí a na poskytnutí prostředků pro to, aby tam byl funkční systém státní zprávy. Ovšem, na druhé straně v rámci NATO Klíčovou silou je USA a zaměření je na výcvik policejních i vojenských složek v Afghánistánu, které by převzaly situaci v terénu. A já jsem se chtěla zeptat, jak vy vidíte možnosti koordinovat vzájemně stanovisko EU a NATO aby i tyto země byly partnerem při úspěšném zvládnutí tohoto konfliktu v Afghánistánu. Minule jsme se bavili také o Pákistánu, ale já jsem se chtěl také zeptat ještě na účast Ruska. Víme, že uh, prezident Medveděv zorganizoval v Jaroslavově nedávno setkání a váš předchůdce Lord Robertson tam byl také k dispozici na tomto fóru, byl k dispozici pro diskusy a ukázalo se, že došlo k podpisu mnoha dohod mezi členskými státy NATO a Ruskem, které se týkaly ruské podpory prostřednictvím koridorů. Ale není zde dohoda mezi Ruskem a NATO o připravenosti účastnit se v této, jak doufáme, rozhodující fázi pro vyřešení konfliktu v Afghánistánu. Děkuji. Eh, děkuji. A nyní bude hovořit pan Lisek, eh, místo předseda podvýboru bezpečnosti. Máte tři minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, vážený pane generální tajemníku. NATO je zárukou naší bezpečnosti. Je to případ mnoha evropských zemí a zemí ve světě vůbec. Chtěl bych vám položit otázku ohledně zemí, které se nemohou eh, cítit bezpečně, protože nejsou členy na to, i když v minulosti tyto země vyjádřily přání účastnit se na to. Mám na mysli Ukrajinu a Gruzii. Situace v těchto zemích je komplikovaná z mnoha důvodů. Chtěl bych se vás zeptat na následující věc, jakým způsobem jste přivítal prohlášení ukrajinského prezidenta, který na neurčito oddaluje možnost Ukrajiny eh, přistoupit k NATO. Jak víme, situace není jednoduchá. Jsou tam různé síly v Ukrajině, jsou tam politické síly, které mají různá stanoviska, hnutí Julie Timošenkové, tedy bývalé premiérky, by chtělo pokračovat v jednání ohledně případného přistoupení do NATO. A pak máme Gruzii. Gruzie má velmi komplikovanou situaci z politického hlediska po konfliktu v roce 2008. Je nepochybné, ve společnosti Gruzie a také v rámci různých politických stran, vládní strany i opoziční strany. Prakticky všichni v Gruzii jsou zajedno v tom, že Gruzie si přeje aktivně se účastnit aktivit NATO. Jakým způsobem nahlížíte na tuto situaci? Jak vyhodnocujete tyto perspektivy Gruzie? Děkuji, pane Lizeku. Takže máme zde další kolegy, kteří se zapsali na seznam řečníků. Budu muset snížit dobu na dvě minuty. Musíme být velmi přísní, aby všichni mohli hovořit. Pan Dingaris z výboru eh, zahraničních věcí Litvy. Dear Secretary General. Vážený pane generální tajemníku, jsme velice rádi, že včera jste konečně zaslal ten klíčový dokument našim vládám a parlamentům a jsme připraveni společně s vámi přijmout společnou strategii. Ale nové členské země NATO a vlastně nové členské země Evropské unie stále vlastně pracují na přítomnosti na to v našem prostoru, takže samozřejmě jsme rádi, že jste zmínil pátý článek a první povinnost NATO, tak jak platí dnes. Nicméně jsou zde i další cesty a další plány na to, jak být pospolu ve společném prostoru. Víte, že jsme vstoupili do NATO teprve před pár lety a my potřebujeme větší přítomnost. Netýká se to našich sousedů na východ, ale my sami bychom měli mít nějakou cestu vpřed narýsovanou. Takže jsem se chtěl zeptat z vašeho hlediska, jaká opatření by měla být přijata, aby bylo na to jak si přítomnější v našich zemích, zejména v Pobaltí. Víte velmi dobře, že tam je pouze jedna jednotka týkající se eh, letectva na to a vůbec to, to už sam o sobě vypadá, že je vlastně dočasná přítomnost na to, Jak je možné z ní učinit eh, přítomnost trvalou? Děkuji. Děkuji, pane Zingarisi. Pan Kopa má dvě minuty. Promiňte, paní Kopa Děkuji, pane Rasmusene. Já jsem chtěla trochu navázat na to, co eh, řekl Arno a Danžán o tom, že NATO by vyvíjelo vlastní civilní kapacity a řízení krizí. Pro většinu z nás v Evropském parlamentu by to bylo zdvojování snahy, protože už Evropská unie je důležitým hráčem na tomto poli. Chci se zeptat, do jaké míry si myslíte, že je nutné zahajovat diskusi, která by v konečném důsledku mohla vést k partnerství NATO-EU v civilní spolupráci a v rámci něhož Evropská unie a její členské státy by mohly poskytovat civilní kapacity, když by se stalo, že obě organizace by byly přítomny ve stejné krizové oblasti. Chci zdůraznit, že Evropský parlament podporuje podporuje to, aby jakákoliv blížší spolupráce EU-NATO nikdy nebyla na úkor nezávislého rozvíjení evropských kapacit a aby se respektoval závazek neutrality některých členských států EU. Děkuji. Děkuji, paní Kopa. A nyní bude hovořit pan Neofitu, předseda výboru zahraničních věcí Kyperského parlamentu. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vy sám jste eh, zdůrazňoval otázku, kterou zmínil také pan generální tajemník, ve smyslu nutnosti navýšit eh, spolupráci mezi EU a NATO mm, se zohledněním Lisabonské eh, smlouvy. Je jasné, že existují určité problémy, které poznamenávají vztahy mezi EU a NATO. E, paní Albright, bývalá ministrině zahraničních věcí USA, analyzovala situaci a vypracovala zprávy, které byly výsledkem expertní skupiny z hlediska vytváření nového strategického rámce NATO. Odkazuji se na tuto zprávu v tom smyslu, že se zde uvádělo, že mm, úplná mm, a velmi důkladná spolupráce EU na to je nezbytná. Dále se říká, že je nutné, aby se tyto instituce doplňovaly. Členové NATO a EU musí dodržovat stejné principy transparentnosti. Rád bych se seznámil se stanoviskem generálního tajemníka na to ohledně této zprávy paní Albrightové. Děkuji, pane Neofitu, a bude hovořit paní Janaku eh, dvě minuty z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně generálnímu tajemníkovi NATO eh, za to, že je dnes s námi. Mám dvě stručné otázky. První. podle stanoviska generálního tajemníka, jaké skutečné hrozby v současnosti existují z hlediska bezpečnosti členů NATO? Druhá otázka se týká Afganistánu. Konstatujeme, že co se týče fungování demokratických institucí v Afganistánu, eh, situace je velmi negativní. Mohl by nám generální tajemník eh, říci, zda NATO opustí jednoho dne Afganistán a zda se domnívá, že eh, samotný eh, místní systém bude moci respektovat demokracii, nebo zda je toto odsouzeno k neúspěchu. Děkuji, paní Janaku. Taky dvě minuty. Jedná se o zpravodaje v otázkách Afganistánu za Evropský parlament. Vážený Vážený pane generální tajemníku, je to po druhé, co má možnost si vás vyslechnout na tomto výboru a musím říci, že obdivuji vaši vášeň a vytrvalost při hájení NATO a při snaze přesvědčit nás o tom, že na NATO stále ještě záleží, na to má právo na existenci. Někdy jste přesvědčiví, jindy méně. Například, a to je moje první otázka, kyberterorismus. To je jedna z hlavních hrozeb, pro kterou právě potřebujeme NATO. Prosím, zkuste mě přesvědčit o tom, že kyberútoky jsou tak nebezpečné a za druhé, že opravdu potřebujeme NATO, na to, abychom se proti tomu ubránili. A, a za druhé, vojenské velení v Afghánistánu vydalo minulý týden nové pokyny ohledně zadávání smluv. Cílem bylo zavést nový přístup k tomu, jak se vynakládá těch 14 miliard ročně. Generál Petraeus to memorandu říká, že že jsme vynaložili většinu eh, prostředků velmi rychle bez dostatečné dohled, dostatečného dohledu, což mohlo vyvolat a eh, samozřejmě korupci, eh, zločinecké sítě a vlastně podkopat naše úsilí v Afghánistánu. Od loňského července, kdy jsem vám četl text s písemnou otázkou, sepsanou mý, mnou a 19 dalšími kolegy a nikdy se nám nedostalo odpovědi, Eh, chci říci, že tentokrát jsem rád, že na to zareagovalo rychle a chci se zeptat, bylo to kvůli vaší intervenci, protože vy jste tenkrát řekl, že si neuvědomujete, že takový problém existuje, takže vy jste nějak zasáhl, anebo to je prostě náhoda? Děkuji. Děkuji, pane Arlaki. Pan Mau předseda výboru zahraničních věcí. Vážený pane generální tajemníku, děkuji za vaše vystoupení. Mám tři otázky a připomínky. Rozšíření hrozby eh, by mohlo způsobit, že NATO by prakticky mohlo mm, řešit eh, problémy, které se objevují v politice. Energetika, Eh, počítačové útoky, klima, zabezpečení potravin. Takže tady vzniká určitý paradox. Organizace, která je zodpovědná za obranu, eh, bude řešit otázky z politické oblasti. Za druhé, vy jste se zmínil o preventivním eh, přístupu. Na základě jaké legitimity na základě jaké mezinárodní legitimity byste zde takto působili v rámci prevence NATO. Eh, co by zajišťovalo NATO legitimitu z hlediska preventivního postupu? A další otázka. Hovořil jste o vnějších vztazích a také o vztazích EU-NATO. EU se nyní velmi voluntaristicky vybavuje systémem zastoupení v zahraničí. Jak eh, v tomto smyslu vidíte úlohu NATO a jak budou vypadat tyto eh, vztahy mezi EU a NATO ve chvíli, kdy EU se vybavuje tímto systémem, touto organizací zahraničních vztahů, tedy systémem, který je zakotven v Lizabonské smlouvě i ve sféře obrany. Děkuji, pane generální tajemníku, za veškerá vysvětlení, která můžete poskytnout ohledně těchto otázek. Děkuji, pane Mau. Pan Kelam, dvě minuty. Evropský poslanec. Grazie, prezidente. Pane předsedo, Pane generální tajemníku, především díky za vaše velmi osvěžující vystoupení. To bylo to, co jsme potřebovali. Někteří kolegové již hovořili o těchto eh, kybernetických útocích. V případě takových útoků uvažuje se o společné reakci na to, tak jak je například uvažována v případě vojenského útoku. Jinak řečeno, je možné počítat s určitou obranou strategií, tedy kybernetickou obranou strategií? Víme, že ta reakce musí proběhnout v mini vteřině. Ostatně poslanci řekli, že spojenci NATO dávají dohromady své zpravodajské informace. Jakým způsobem tady pokračujete? Je možné se podělit o tyto informace? Dále jste hovořil o komplementaritě, o zvýšené komplementaritě v oblasti spolupráce mezi členy NATO a EU. Evropský parlament navrhl, aby všichni členové Evropské unie, kteří jsou členy NATO, se účastnili eh, těchto jednání mezi NATO a EU. Připadá vám to realizovatelné a možné? Děkuji, pane Kilome. Pan Lözing, paní Lözing, dvě minuty. Ano, mnohokrát děkuji, pane Rasmussen. I já jsem ráda, že mám tuto příležitost vám položit několik otázek. Chtěla bych se vyjádřit ke dvěma aspektům, o kterých hovořili již ostatní. A sice Již další dobu se snažím zjistit, jaký je obsah některých ustanovení z roku 2010 k tématu spolupráce EU-NATO. V závěrech rady z 16. září vysoká představitelka paní Eštonová uvedla jaksi soupis eh, akcí ve prospěch spolupráce EU-NATO. V závěrech bylo řečeno, že toto musí jednomyslně proběhnout na základě doporučení a sice v únoru 2010 se toto mělo předat na to. Já tato doporučení neznám, jsou veřejně dostupná a pokud nikoli, proč ne? A moje druhá otázka se týká oblasti eh, zbraní hromadného ničení. O tom jste již hovořil mm, například v souvislosti s nukleárními zbraněmi. Eh, německý eh, ministr zahraničních věcí by chtěl eh, stáhnout jednotky v tomto smyslu, zatímco USA by to chtěl ponechat. Z hlediska zprávy NATO 2020 je doporučeno nebo navrženo, aby toto záviselo na koncensu a aby to bylo závazné. Jak se na to díváte? Neměla by každá země samostatně rozhodnout, zda bude mít nukleární zbraně na svém území či nikoliv? Děkuji. Děkuji, paní Lézenka. Pan Nejc, dvě minuty. Thank you very much, Mrs. Děkuji, vážený pane generální tajemníku. Je pro nás vždy potěšením, když vás zde můžeme přivítat, takže ještě jednou vítejte na tomto meziparlamentním shromáždění. Prezentoval jste nám náčrt toho, co pravděpodobně bude novou strategií NATO. Já musím říci, že na jedné straně chápu, že se bude trvat na budování určitých civilních kapacit, ale zároveň EU a členské státy právě v této oblasti mají problém s tím dát dohromady tyto kapacity, aby vůbec splnili své vlastní závazky civilní oblasti. A pokud jde o tuto oblast, musím vás trochu varovat, abychom nezdvojovali zbytečně naše úsilí v oblasti, která už tak je dost obtížně naplnitelná. Za druhé, vztahy s Ruskem mnozí z předřečníků buď přímo nebo nepřímo poukázali na někdy obtížné sousedství nebo na to, že vlastně Rusko je jejich sousedem. Takže vztahy mezi NATO a Ruskem jsou také velmi významné a chci se zeptat, jak vidíte vývoj těchto vztahů do budoucna. Děkuji. Děkuji paní Nejce. Pan Tanok, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem velice rád, že jste zde už po druhé, pane generální tajemníku v tomto parlamentu. Já samozřejmě chci lepší vztahy EU, NATO, lepší koordinaci a samozřejmě jsem také pro boj proti zdvojování úsilí. Jsem místo předsedou delegace tohoto parlamentu ve zhromaždění NATO a zaznamenal jsem v posledních měsících více dobré vůle vůči přítomnosti europoslanců než v minulosti. Chci se zeptat za prvé, jak řešit turecké veto na lepší vztahy s evropskou politikou kvůli otázce Kypru a co můžeme udělat v tomto kritickém okamžiku pro to, abychom usnadnili smíření a mír na ostrově s znovu sjednocení ostrova. Dále západní Balkán, eh, tam eh, je trošku rozdíl mezi rozšiřováním NATO a rozšiřováním EU. Například Albánie je už v NATO, i když eh, tady některé demokratické postupy se tam vůbec nenaplnily a ani nenaplnily podmínky pro liberalizaci vízového režimu z EU, eh, zatímco zase jsou tam jiné země, které naplní tyto podmínky EU, ale nejsou členské státy NATO, takže se zdá, že se tam opravdu postupuje více rychlostně a že ty vztahy jsou naprosto mm, vlastně separátní. A také v africké Africkém rohu je UNFOR a Atalanta plus také menší námořní mise NATO. Mně se zdá, že ta evropská mise je asi atraktivnější pro země, jako je Indie, které jsou méně připravené účastnit se něčeho, co vede USA, čili operací NATO. A k otázce Ruska. Rusko bylo vždycky proti členství v NATO u zemí jako třeba Ukrajina, u které tvrdí, že to je v, její sféře, v jejím sféře vlivu. A teď říká, že už mnohé další věci jsou proti strategickému zájmu e, Ruska. Takže po těch kyberútocích v Estonsku e, možná je Rusko i proti rozšiřování EU do své takzvané sféry vlivu, přesně tak, jak, to, jak se to obává u rozšiřování NATO. Děkuji panu Tanokovi. Pan Schulz, dvě minuty. Vážený pane generální tajemníku, já vám velice děkuji za krátké představení nové strategie NATO a představení těch pěti pilířů. Hovořil jste o strategickém partnerství mezi EU a NATO. Já myslím, že už bychom se s tím měli nějak vyrovnat. Teď Evropská unie má různá strategická partnerství s Běloruskem, s Ukrajinou, s Ruskem se o tom vyjednává a strategické partnerství s Tureckem tak nějak vysí ve vzduchu. Nezdá se vám, že kvalitativně by bylo lepší mít nějaký integra, nějaké integrativní společenství u zemí, které vlastně už mají transatlantické partnery a pokud jde o strategická partnerství. Jak se díváte na možnost strategického, strategického partnerství právě s Ruskem? Co si myslíte o návrhu bývalého eh, ministra obrany Německa Volkera Rueho, který řekl, že by si dokázal představit vstup Ruska do NATO? To je představa, která v tom think tanku prezidenta Medvedeva už se také objevila, a o které se prý seriózně uvažuje v některých kruzích. Takže ve vaší nové strategii jste vůbec připraveni na takovouto možnost? Do jaké míry by bylo představitelné východní rozšíření NATO tímto směrem? Hraje to vůbec nějakou úlohu v té vaší nové koncepci? To jsou otázky, o kterých hovořili i další kolegové. Já jsem to chtěl říct si trošku ještě eh, výstižněji. Takže co si myslíte o návrhu pana Medvedeva? Medvěděva o nové bezpečnostní strategi- strategii a architektuře v Evropě a co si vůbec myslíte o možnosti vstupu Ruska do NATO? Děkuji. Pan Landsbergis, dvě minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane generální tajemníku, Děkuji za vyjádření vaší vůle spolupracovat s Evropskou unii. Dovolte, abych se zeptal ohledně zapojení Ruska a ohledně tématu, eh, které se objevilo, jakmile se Obama stal americkým prezidentem. Od té doby bylo řečeno mnoho slov ohledně snahy zapojit Rusko do mírových procesů alespoň v okolí Evropské unie. Z vaší vlastní zkušenosti a z vaší znalosti ohledně chování jednotlivých aktérů, je zde nějaká možnost přesvědčit Rusko, že závazky by měly být dodržovány a že by se jim nemělo vysmívat? Stane se Rusko skutečným partnerem, to znamená spolehlivým partnerem? Bude to jiné, než je ta dnešní ošemetná situace, kdy na to hovoří s partnerem, eventuálním členem a zatímco ten druhý partner se vůbec nesnaží ani být, být spolehlivý. Jako příklad si uveďme Kavkaz. Děkuji, pan Lansbergisi. Paní Gomez, dvě minuty. Děkuji, pane generální tajemníku, za to, že jste mezi nás znovu přišel. Ráda bych se vás zeptala, zda si myslíte, že revize strategické koncepce NATO se mění, pokud jde především o jadernou, ener, en, eh, jadernou složku. Z hlediska toho, co nový prezident Obama přednesl na své pražské řeši, řeči, ale k čemu se také ještě vyjádřil při příležitosti revize NPT. A chtěla bych se také zeptat, zda si myslíte, že článek 5 NATO zahrnuje reakci Chtěla bych se zeptat, zda si myslíte, že v rámci tohoto nového přístupu a snahy předcházet krizím a spolupracovat s organizacemi, které se snaží předcházet krizím. Myslíte si, že vojenská aliance mění svou podstatu? Pane generální tajemníku, uměl byste nám říci, jaký je váš názor na selektivní zabíjení a využívání pozorovacích letadel? Jak se stavíte k civilním ztrátám, protože se může stát, že i ostatní se budou řídit takovýmto příkladem. Děkuji paní Gomez a debatu uzavřen pan Weigl dvě minuty. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Gospod generální sekretár, eh, vaša... Eh, Vážený pane generální tajemníku, Zmínil jste se o nových hrozbách a vaše slova vyvolala velkou pozornost tohoto publika. I já patřím k těm, kteří se domnívají, že by na to mělo ukázat sebekontrolu při identifikaci nových hrozeb, protože hrozby vznikají z chudoby, z nedostatečného rozvoje a také z kulturních a náboženských rozdílů. Rád bych osobně připomněl, že jste přispěl k určitým nedorozuměním svým příspěvkem k dánským karikaturám, které byly tehdy zveřejněny v jednom dánském časopise. Já se domnívám, že na to by mělo zůstat organizací pro obranu, i když do toho vložíme určitou kreativitu. Ale Mělo by se zabránit tomu riziku, kdyby NATO bylo vnímáno jako globální policista. Dále se zde také hovořilo o globální protiraketové obraně. To je myšlenka, která nikdy nebyla přijatá jako šelek, který nabízí na to celému světu ostatním. A proto bychom měli být velmi opatrní v tomto smyslu a dát přednost spíše politickým rozhodnutím. Na závěr bych rád položil otázku. Umíte si představit, že by NATO mohlo hrát konstruktivní roli při hledání mírového řešení v mírovém procesu na Blízkém východě? Protože právě odtud eh, přichází největší počet hrozeb v současném světě. Děkuji, pane Weigle. Generální tajemník si zaznamenával velmi pozorně vaše jména a vedle vašich jmen si zaznamenával otázky. Doufám, že i v odpovědích bude takto přesný. Teď si ho poslechneme. Thank you very much indeed for... Děkuji. Děkuji za mnoho velmi relevantních otázek. Já se předem omlouvám. Budu muset odpovídat stručně, pokud eh, máme skončit včas. Takže zaprvé pan Danjean civilním kapacitám. Hovořili o tom i někteří další. Já mohu potvrdit, že v současné době zvažujeme zřízení něčeho, co bych nazval malá civilní kapacita v rámci NATO. Ne jako kapacita, která by se měla zapojovat do civilní činnosti jako takové, ale kapacita, díky které bychom mohli zde mít lepší interakci a lepší rozhraní s dalšími organizacemi, jako OSN, jako Evropská unie, jako Světová banka, Azijská banka pro rozvoj a s dalšími aktéry, kteří mohou přispět k posílení civilní obnovy a posílení civilního aspektu. O tom to je. A to je to, co jsme se právě poučili z Afghánistánu, ale také z Kosova. Je třeba, abychom zlepšovali naši vlastní schopnost interakce s civilními institucemi. Takže to není v rozporu se strukturálními reformami to s racionalizací našich struktur. Právě naopak. Myslím, že si tady stanovujeme priority, odstraníme to, co je zbytečné, budujeme to, co je podstatné, ty, ty páky, ty svaly a musíme posilovat interakce mezi vojenskými operacemi a civilním rozvojem. Ale tady na to nebude vůči silou v té civilní stránce, ale chceme prostě lépe spolupracovat s dalšími organizacemi. Pan Blanchard se také ptal na Turecko já to neberu tak, že se tady vzdáváme té či které straně. Já myslím, že to je záležitost eh, zdravého rozumu, abychom nalezli rozumný způsob, jakým zlepšit vztahy mezi EU a NATO. Já sám jsem navrhl velmi pragmatickou cestu, která se nedotýká té citlivé otázky formálního uznání Kypru, ani se nedotýká vyjednávání o vstupu Turecka do EU. Ale já myslím, že i mezi těmito směry můžeme najít cestu vpřed. A jenom abych to zrekapituloval, protože zároveň chci odpovědět na další otázky, které byly zde položeny. Je to balíček a součástí tohoto balíčku je to, že všechny evropské země, všech 27 států by mělo mít možnost se účastnit spolupráce EU na to. To samozřejmě to součástí. Ale výměnou za to si myslím, že Evropská unie by měla udělat nějaký krok pro to, aby vyšla vstříc přáním určitých členů na to, které zároveň nejsou členy Evropské unie. A já jsem tady zmínil bezpečnostní dohodu mezi Tureckem a EU, zmínil jsem uspořádání mezi Tureckem a Evropskou obranou agenturou a zmínil jsem zapojení neevropských zemí do rozhodování, pokud je o evropské operace typu operace v Bosně. Mimochodem, Turecko je druhým největším přispěvatelem na misi EU v Bosně, ale Turecko vůbec není zapojeno do procesu rozhodování. V NATO máme operaci v Afghánistánu, kde je 19 zemí v té koalici ISAF, které nejsou členy NATO. My jsme zapojili těchto 19 do našich setkání. Samozřejmě v konečném důsledku Rada na to rozhoduje. A nakonec samozřejmě je to zase na Evropské unii, aby přijala rozhodnutí. Ale to neznamená, že bychom nemohli zapojit nečleny do e, procesu rozhodování, pokud přispívají k našim operacím. O to jde a doufám, že se nám podaří pokročit. Pan Šukavský. Já myslím, že děláme maximum pro to, abychom skoordinovali práci mezi EU a NATO v Afghánistánu místně, v Kábulu máme zvláštní zástupce a já jsem velice rád, že i Evropská unie si jmenovala svého zvláštního zástupce pro Afghánistán, který úzce spolupracuje s civilním zástupcem NATO a také se zvláštním zástupcem OSN. A všichni společně spolupracují s koalicí ISEF. Takže všichni tito lidé spolupracují, znají se, je to takový dream team v současné době v Kábulu. Na Lisabonském summitu se také sejdeme, přizveme také Evropskou unii, aby se účastnila summitu ISEF, takže já jsem pozval předsedu Van Rompuye a předsedu Barosa, aby se účastnili setkání ISEF, kde se povede diskuse o Afghánistánu. Takže myslím, že děláme době hodně. Eh, pan Šukavský se také ptal na další příspěvky Ruska k našich misím v Afghánistánu. Já jsem navštívil Moskvu v prosinci a navrhl jsem, aby Rusové poskytli helikoptéry. A v současné době je to právě v úvaze ve spolupráci s Ruskem. Oni sami přišli s návrhem, my ho teď přeskoumáváme, takže doufám, že také uděláme pokrok. A vlastně Rusko už poskytlo určit, určité zajištění zázemí pro přesun našich jednotek do Afghánistánu. Také spolupracujeme v boji proti narkotikům ve Střední Asii a v Afghánistánu. Pan Lizek. Setkal jsem se s ukrajinským prezidentem Janukovičem minulý týden a plně respektuji rozhodnutí nové ukrajinské vlády v otázce vztahu k NATO. Musím zdůraznit, že východisko NATO je rozhodnutí přijaté na summitu v Bukurešti v roce 2008, kde jsme uvedli, že Ukrajina a Gruzie se stanou členy na to, pokud si to budou přát a pokud splní příslušná kritéria. Ale samozřejmě je to na nich, aby se rozhodli, jestli si vůbec zažádají o členství. Takže my jsme dobrovolná organizace a plně respektuji rozhodnutí Ukrajiny. A i oni sami řekli, že se pokusí dostat svým závazkům a v současném rámci spolupráce budou tedy pokračovat v rámci speciální komise eh, na to Ukrajina. Pan Cingaris chtěl viditelnější přítomnost NATO ve všech spojeneckých členských státech. Bude to důležitá součást našeho strategického konceptu. Chceme jasně ukázat viditelnou přítomnost NATO na veškerém spojeneckém území. To zahrnuje pravidelná cvičení a chtěl bych také upozornit na to, že členské země NATO v současné době provádějí hlídkování eh, v Pobaltí eh, ze vzdušného prostoru a to na základě rot, vlastně rotujícím. To je velmi viditelná přítomnost a také jasná ukázka solidarity s našimi spojenci. Paní Kopa se také ptala na civilní kapacity, na to už jsem vlastně odpověděl. Nebude docházet ke zdvojování. Je to schopnost zlepšit naše vztahy s civilními organizacemi, které stále budou mít vůči úlohu, pokud jde o civilní rozvoj. Pane Jouficu. Já plně souhlasím s názorem skupiny expertů v tom, že spolupráce mezi NATO a EU se musí odehrávat na principu vzájemné transparentnosti a to je něco, co už jsem zdůraznil. Spolupráce mezi našimi oběma organizacemi bude spoluprací mezi všemi členy obou organizací. Paní Dianaku, jaké jsou zde reálné hrozby? Zněla otázka v dnešním světě. No, já myslím, že konvenční hrozby teď nejsou těmi největšími hrozbami. Myslím, že jsou zde nové hrozby, jako třeba terorismus, jako raketové útoky. A vlastně bych mohl i jmenovat kon- konkrétní země, třeba Irán. To je země, která má k dispozici střely s doletem, který je dostatečný pro to, aby zasáhl cíle v Evropě. Takže to je zcela reálná hrozba. Čili raketové útoky, terorismus a kybernetická kriminalita. To není fikce, viděli jsme, jak to vypadalo v Estonsku před třemi lety. Útoky na internetu se staly realitou, takže to jsou nové hrozby, kterým čelíme a snažíme se přizpůsobit naše kapacity, abychom čelili těmto výzvám. Pan Alači se ptal, proč by mělo vůbec na to řešit kyberbezpečnost, kyberkriminalitu. Já musím říci, že na to musí řešit kyberbezpečnost, protože kybernetické útoky také představují zcela reálnou hrozbu i pro naše vojenské kapacity. Ale nejen to, je to hrozba pro celou společnost. A NATO má k dispozici plánování, logistiku, struktury velení, které vytvářejí velice účinný rámec pro řešení takovýchto útoků, ale musíme naše kapacity v následujících letech dál rozvíjet. Ovšem zároveň je to oblast, kde bychom mohli těžit z užší spolupráce s Evropskou unii. Paní Janaku se také ptala jestli na to někdy odejde z Afghánistánu. Stručná odpověď je ano, určitě. Ovšem otázka je kdy. Náš cíl je předat odpovědnost samotným Afgáncům v postupném procesu, který snad začne příští rok. A my jsme schválili ambice prezidenta Karzáje, aby afgánské bezpečnostní síly převzaly odpovědnost za celý Afghánistán do konce roku 2014. Já očekávám, že mezinárodní jednotky zůstanou v Afghánistánu, tedy i po tom datu, kdy naše jaksi bojová mise skončí, aby plnili podpůrnou úlohu. Ale samozřejmě náš cíl je, aby se Afgánci stali pány ve vlastním domě. Ale eh, nesmíme si tady stanovat nějak nějaký pevný kalendář, musíme postupovat krok po kroku, ale samozřejmě odpověď na vaši otázku je ano, na to odejde z Afghánistánu, jakmile to umožní podmínky. Pan Mahu se ptal na preventivní opatření a na legitimitu, jestli je to v souladu s mezinárodními pravidly. Já vás mohu ujistit o tom, že na to bude vždycky jednat plně v souladu s mezinárodním právem a principy chaty OSN. A naše mise v Afghánistánu se opírá o mandát OSN. To tež platí pro misi v Kosovu. A takovýmto způsobem my pracujeme. Takže budoucí řízení krizí a veškeré operace budou také v souladu s principy chaty OSN. Vážím si toho, že Evropská unie eh, teď buduje vlastní eh, diplomatickou službu, službu pro vnější akce. Já už jsem zahájil pracovní vztahy s Catherine Ashton spolu s dalšími evropskými institucemi. Já vlastně jsem v kontaktu se všemi institucemi Evropské unie, s prezidentem Van Rompuyem, s předsedou Barosem, s předsedou Buskem, s vysokou představitelkou Eštnovou samozřejmě také a velice si vážím tohoto dialogu i dialogu s poslanci, s zástupci parlamentu. Já myslím, že je opravdu nutné, abychom se takto zapojili na všech úrovních. Pan Kelam? Ano? Ke kybernetickým útokům my teď rozvíjíme kapacity na to, abychom zareagovali společně, pokud to bude nutné. Je to pro nás nová oblast a je opravdu třeba rozvíjet naše kapacity na národní úrovni, ale také na úrovni NATO. NATO jako organizace je pod každodenními útoky, takže musíme sami zlepšovat naši společnou obranu. Paní Lösing položila dobrou otázku týkající se závěru Evropské rady. A také jste si všimla toho, že se odkazuje na určité návrhy nebo doporučení ze strany EU pro NATO. Já vlastně nevím, jestli tyto návrhy Evropská unie zveřejnila, ale to je samozřejmě na Evropské unii, aby si to rozhodla. Ale já mohu potvrdit, že jsem obdržel konkrétní návrhy. Ale Chci vás upozornit také na to, že závěry Evropské rady říkají jasně, že bychom se měli pokusit jít nad rámec těchto návrhů. A to chci zdůraznit, protože já si vážím návrhů, které jsme dostali, ovšem myslím, že to stále není dostatečná platforma pro skutečný průlom v našich vztazích, takže je třeba zajít ještě dále a jsem připraven o tom hovořit s vysokou představitelkou Eštnovou a s dalšími zástupci EU. K jaderným zbraním. Samozřejmě v konečném důsledku bezpečnostní politika zahrnuje tedy i tento aspekt a to je národní, eh, národní kompetence. Ale my na NATO jsme se dohodli, že rozhodnutí v jedné zemi může mít dopad na rozhodnutí v jiných zemích. A to je ten důvod, proč jsme se zavázali ke konzultacím před přijímání rozhodnutí a opatření. Takže je zde jasný duch koncenzu na půdě na to, ale mohu zdůraznit, že v konečném důsledku tato rozhodnutí jsou rozhodnutími národními. Ale samozřejmě jednotlivé státy se mohou dohodnout, že Rozhodnutí přijmou teprve po konzultaci s jinými státy. Elmi Knights a pan Schulz se ptali na Rusko a na to, jak se budou naše vztahy vyvíjet. Ano, to je také velice zásadní otázka. Za prvé, pan Schulz se ptal, jestli bychom si vůbec dokázali představit Rusko jako člena NATO. Musím říci, že ve článku 10 smlouvy o NATO je uvedeno, že aliance může přizvat jakoukoliv evropskou zemi, která je v situaci, kdy může přispět k euroatlantické bezpečnosti a šířit dále hodnoty a principy smlouvy. V takovémto případě můžeme tedy přizvat určitou zemi ke vstupu do NATO. A to platí pro všechny evropské země. Takže v tomto smyslu nevylučujeme nikoho. Ovšem, nemyslím si, že je realistické představit si Rusko jako člena NATO minimálně eh, si nepožádali o vstup a ruský ambasador eh, při NATO zdůrazňuje, že ani si nikdy nepožádají o členství, ale myslím, že realistická cesta vpřed by byla rozvíjet to, co bych nazval strategickým partnerstvím mezi NATO a Ruskem. Protože bez ohledu na to, že máme určité eh, spory, neshody s Ruskem, například ohledně Gruzie a dalších záležitostí. Přesto je jasné, že jsou zde také oblasti, kde máme společné bezpečnostní zájmy. Mimochodem, Afghánistán je jedním z takových míst, ale také boj proti terorismu, proti narkotikům, proti pirátství. A zmínil jsem protiraketovou obranu jako další potenciální oblast spolupráce. A myslím, že bychom měli rozvíjet praktickou spolupráci v těch oblastech, kde čelíme stejným bezpečnostním výzvám. A chci zdůraznit právě protiraketovou obranu. Jak už jsem uvedl, máme před sebou reálné hrozby a pro reálné hrozby potřebujeme reálnou obranu. Pokud se rozhodneme, že chceme protiraketovou obranu na základě NATO, myslím, že dává smysl přizvat Rusko k účasti vojensky, protože jejich účast by nám poskytla zázemí, lepší pokrytí, bylo by to efektivnější a také politicky by to jasně ukázalo, že protiraketová obrana není namířená proti Rusku. Mohlo by to vytvořit skutečnou bezpečnostní architekturu, euroatlantickou architekturu, která by pokryla celou euro, euroatlantickou oblast od Vancouveru až po Vladivostok. Takže místo toho, abychom se bavili o smlouvách a dokumentech, bychom v tomto případě hovořili o reálné bezpečnosti, která je důležitá pro naše občany. Takovýmto způsobem já vnímám naše vzájemné vztahy. Pan Tenok se ptal na Balkán. Moje vize je ta, že všechny země západního Balkánu by byly začleněny do euroatlantických struktur, čili do NATO plus Evropské unie. Možná postupujeme více rychlostně, souhlasím. Je třeba respektovat eh, rozdíly v ambicích jednotlivých zemí, ale na to učinilo velký pokrok. Máme statut eh, akčního plánu pro členství pro Černou horu, udělali jsme s podmínkami to tež pro Bosnu, jsme připraveni zahájit vyjednávání o vstupu se skopě, jakmile bude nalezeno vzájemně uspokojivé řešení pro ten problém názvu země. Chci také vidět nějaký pokrok v našich vztazích se Srbskem. Takže já jsem celkem optimistický, pokud jde o další rozvoj na Balkáně. Pan Skomes se ptal na jadernou politiku v rámci nového strategického konceptu. No, v současné době vyjednáváme o nové strategické koncepci, ale myslím, že to bude nastaveno tak, že na jedné straně podpoříme tu velikou vizi bezjaderného světa, ale zároveň musíme zdůrazňovat, že pokud jaderné zbraně existují, musíme mít také určité odstrašující, odrazující mechanismy. Ale prosím, eh, snažíme se pracovat na tom, abychom stále méně museli spolehat na jaderné zbraně. Dále Kyberkriminalita by se mohla stát něčím, co by spadalo pod článek 5, člověk nikdy neví. Na půdě NATO jsou struktury, které podle naší smlouvy fungují tak, že jakýkoliv spojenec si může vyžádat konzultace. Pokud daná země se cítí v ohrožení podle článku 4, a pokud konzultace vedou k závěru, že je třeba podniknout nějakou společnou akci, tak to může nakonec být tedy akce podle článku 5. Takže ano, ten potenciál tam je. A konečně pan Weigl. Ne. Na to nebude globálním policistou. Určitě ne ale musíme si uvědomit, že pokud máme chránit naše vlastní občany v dnešním světě, musíme zároveň řešit nové hrozby a výzvy účinným způsobem. I jde-li o terorismus a v konečném důsledku je třeba potírat terorismus v jeho kořenech, jako třeba v Afghánistánu. Takže nechceme být globálním policistou, ale Chceme, aby teritoriální obrana našich občanů a zemí byla efektivní. A konečně Blízký východ. Samozřejmě je poněkud předčasné v této fázi hovořit o jakékoliv budoucí úloze mezinárodních jednotek na Blízkém východě, pokud ještě neexistuje mírová smlouva. Ale je třeba uvažovat nově a být optimistou a předpokládat, že nakonec bude dosaženo mírové dohody jednou. A v takovémto případě si myslím, že budeme potřebovat přítomnost mezinárodních jednotek na Blízkém východě, aby monitorovali a kontrolovali do, naplňování této mírové dohody. Jestli si dokážu představit úlohu na to v tom procesu, nevím, ale doposud naše reakce byla taková, že pokud bude dosaženo mírové dohody, pokud dané strany vyžádají naši pomoc a pokud tady bude mandát OSN pro takovouto misi, potom spojenci a aliance by to dokázali si představit. To je naše prozatímní pozice, ale já myslím, že ten první krok musí být um, tedy mírová dohoda a to je ta nejtěžší část. Já doufám, že to dobře dopadne, doufám, že uspějí zainteresované strany, protože tento konflikt je bohužel zárodkem a příčinou mnoha dalších konfliktů na světě, takže to by byl obrovský příspěvek k mezinárodnímu míru a stabilitě, pokud by se podařilo konečně vyřešit i tento konflikt. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku než uzavřeme s poděkováním a možná také se závěry, pokud eh, je kolega Danžan uzná za vhodné, tak bych rád navázal na něco, co říkal kolega Lízek. A já jsem to teď chtěl nanést, protože před dvěma týdny jsem se setkal s gruzínským prezidentem, který zde byl na krátké návštěvě v Bruselu. Mám pocit, eh, že zpravodaj k tomuto tématu položil i otázku. Možná by nám generální tajemník mohl říci pár slov eh, ohledně vývoje vztahu s Gruzí a ohledně tedy gruzínské otázky. Um, yes indeed. Ano. Já jsem se zmínil o Ukrajině a pokud jde o Gruzii, tak náš výchozí bod je úplně stejný. Konkrétně rozhodnutí, které jsme přijali na bukureštském samitu v roce 2008. A na to se rozhodlo na bukureštském samitu v roce 2008, že Gruzie se stane členem NATO. Samozřejmě za podmínky, že splní nezbytná kritéria. A v běhu událostí v srpnu 2008 jsme vytvořili komisi NATO Gruzie. A naše spolupráce s Gruzií probíhá v rámci této speciální komise. Pravidelně se scházíme také na politické úrovni. Gruzie má jasné euroatlantické aspirace a my budeme i nadále Gruzii pomáhat v potřebných reformách její společnosti. Mimochodem, v pátek tento týden navštívím Tbilisi a budu vést politické rozhovory s politickými představiteli v Gruzii. Takže to je další důkaz eh, našeho odhodlání pomáhat Gruzii. Já předpokládám, že naše spolupráce s Gruzií se bude rozvíjet v rámci Komise NATO Gruzie. Děkuji, pane generální tajemníku, také za tuto odpověď. Stejně jako všechny ostatní odpovědi, i tato byla velmi přesná a konkrétní. Vyslechli jsme si celou řadu otázek, komentářů. A i v tom omezeném čase jste se k ním velmi jasně vyjádřil. Myslím si, že dnešní schůze byla velmi užitečná a plodná, pomohla nám lépe pochopit naše odpovědnosti a také výzvy, které zde stojí, a také změny, které vznikly jak tedy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, tak také s revizí fungování NATO. Ale myšlenky realizují lidé a já bych rád řekl, že je důležité že jste nejen schopný generální tajemník, ale jste také schopný komunikátor a komunikoval jste s námi velmi přesně, transparentně. Práce se samozřejmě nekončí, celá řada věcí, které jsme zde dnes řešili, se ještě vyvíjejí a jsou velmi složité, ale metoda, která spočívá v tom, že se scházíme a pracujeme spolu, je opravdu velmi vhodná. Děkuji vám za to a těším se na brzké shledání. Ještě než nás opustí kolegové z národních parlamentů, tak bych jim rád poděkoval za jejich přítomnost, za jejich spolupráci a poblahopřál bych jim eh, šťastnou cestu domů, i když eh, jsou zde ještě pořád problémy s leteckou dopravou, ale doufám, že to nebude trvat věčně, takže šťastnou cestu.